Uh, um, Kolegové, já se omlouvám za tento sklus, ale nebyla jsem informována, že mám nahradit našeho předsedu Roberta Gal Gualtieriho, který dorazí velice záhy. Za prvé, samozřejmě, bychom chtěli přivítat, a to velice, velice eh, vřele a nahlás 20 členů národních parlamentů z 15 členských států, kteří dnes přišli mm, se svými eh, spolupracovníky, eh, celkem jich je tedy 56 dohromady všech, a eh, přišli na tuto výměnu názoru s poslanci Evropského parlamentu. Týká se to Evropského semestru 2018, takže prosím, vítejte, protože tento parlament je i vaším parlamentem, i když někdy vedeme dost napjaté diskuze třeba a o tom, kdo by měl dělat co, ale já jsem pevně přesvědčena, že bychom měli vše dělat společně, tak abychom dospěli k dobrým výsledkům. To je skutečně aktuální debata. Tento semestr 2018, poněvadž rada přijala doporučení pro země, jednotlivé země a to před létem již, a ty teď se budou implementovat prostřednictvím návrhu rozpočtu, o kterých teď diskutujete ve vašich národních parlamentech. A kromě toho od rozhodnutí, které přijme každý národní parlament v kontextu přijímání návrhu rozpočtu, poněvadž to může mít vzájemně dopady na ostatní členské státy, tak je důležité, abychom dnes právě diskutovali o tomto cyklu evropského semestru 2018. Je faktem, že zprávy z vlastní iniciativy o tomto cyklu 2018, o evropském semestru, to jsou zprávy, které teď se finalizují. Ono to není tak snadné tedy. Zde v Evropském parlamentu máme zde spol pana Kostase se našeho zpravodaje. A účelem rozpravy tedy je také i předtím, než formálně bude ta zpráva přijata Evropským parlamentem, tak abyste mohli i vy přispět do této zprávy a abychom mohli dát i takový feedback Evropské komisi, než komise tedy vydá poslední, mm, poslední mm, přeskum, eh, samozřejmě to je vše v našem zájmu, společném zájmu. A já tady budu tady řídit Eh, diskuzi a to je povinnost každého předsedy, snad mi to půjde a já bych ještě organizačně chtěla připomenout pár pravidel. Máme 20 jazyků dnes a děkuji předem všem našim tlumočníkům, kteří tady jsou kolem v kabinách. Děkuji za eh, to, že nám umožníte plodnou výměnu názorů. Máme zde žluté karty. Nevím, vy vy používáte běžně žluté karty na jiné věci, ale dnes k tomu, abyste se mohli přihlásit do diskuze. Takže žlutá karta. Každý člen Národního parlamentu či Evropského parlamentu, který si bude přát promluvit, tak bude muset vyplnit tuto kartu a přihlásit se do diskuze. Vidím, že se vám již rozdávají. Dám slovo nejprve panu Kostasovi Mavridesovi, který přednese Eh, svou zprávu a tím zahajeme diskuzi a poté stínovým zpravodajům, kteří budou si přát slovo a dále v následné rozpravě budu dávat slovo vždy asi dvou eh, členům Národního parlamentu či Národních parlamentů a dvou z Evropského parlamentu, tak, aby mohli promluvit všichni s tím, že čas bude vám omezen na tři minuty. Ne pro zpravodaje. Ten může mluvit trochu déle ale pokud to bude příliš dlouho, tak ho utnu. Děkuji a začneme hned panem zpravodajem Kostasem Mavridesem. Děkuji paní Šberes, eh, výkona předsedkyně. <laughs> Zde bych chtěl přivítat všech 20 členů národních parlamentů a z 15 členských států. A rád bych, abyste si nasadili sluchátka, protože já budu hovořit v mateřštině, takže pokud potřebujete, nasaďte si sluchátka. jak jsem již řekl, já bych rád uvítal delegace z členských států. Vaše přítomnost a vaše příspěvky do diskuze budou velice užitečné. Evropský parlament vždy eh, je pro takovéto typy diskuzí. Jakožto politická skupina, tedy socialisté a demokraté, my se domníváme, že podobný dialog by měl být více posilován. Tento první úvod je velice zásadní, je důležitý. Eh, a velice kritický tedy vůči Evropské komisi. A někdy eh, my chceme samozřejmě pod, my chceme podporovat ty, kteří věří v evropský projekt, ale eh, naše kritika je konstruktivní, jde nám o lepší budoucnost Evropy. Ne, protože bychom chtěli nějakou destrukci. Začnu. Tato diskuze by nemohla být více aktuální, než je. Týká se to evropských politik v eurozóně. A důvody jsou následující. Tato debata probíhá krátce před zveřejněním eh, přeskumu eh, růstu, tak jak to vydává komise a bude se týkat priorit a rozpočtu na příští rok. Za druhé, Eh, diskutujeme o tom, co se děje v Itálii a jaké místo má Itálie v eurozóně. K tomu se vrátím. A za třetí, eh, za pár měsíců se budou konat evropské volby. Pokud chceme mít před sebou evropskou budoucnost, tak voliči v ní musí věřit ale také musíme postupovat rozhodně, odhodlaně a upřímně s ohledem na naše hodnoty a zásady, které vytváří základ Evropy. Myslím si, že naše hodnoty jsou jedna věc. A někdy naše politiky jdou jiným směrem a to jenom nahrává euroskepticismu a podkopává to základy evropského projektu. Nyní konkrétněji. Mm, vytvoření eh, eh, eh, hospodářské měnové unie v souvislosti s Itálií, abychom měli hlubší unii, hospodářskou měnovou unii, tak potřebujeme mít politickou angažovanost. Musíme mít rozhodné vedení a musíme eh, všichni pocitovat demokratickou odpovědnost. A také bychom měli lépe eh, využívat zdroje v rozpočtu. Měla by zde být správná rovnováha mezi rozpočtovou kázní a solidaritou. To musím zdůraznit. To je rozhodující pro nás, tedy pro ty, kteří věříme v oboje. Někdy Eh, my eh, říkáme, že trh všechno vyřeší, ale eh, potom, když vznikne krize, tak si říkáme, že jsme to měli regulovat. Ale kdybychom měli třeba takovou regulaci předem, tak bychom mohli zabránit špatným následkům. A teď konkrétně k další věci. Evropská bankovní unie. Já zde mám jasný názor. Od samého počátku až do posud se této tematice věnuji. Připomínám, že bychom měli mít bankovní unii, která se bude opírat o tři pilíře. A já nechci tady teď rozebírat, který pilíř slouží lépe kterému či onomu státu, ale musíme, my bychom měli mít tři pilíře. My jsme implementovali první dva, jak dobře víte, ale třetí pilíř, což je režim pro depozita a pojištění, pojišťovnictví, ten nebyl implementován, protože některé členské státy se domnívají, že to je v rozporu s jejich národními zájmy. Ještě jednou chci zdůraznit, tady nejsou pouze ekonomické důvody tady mám nejenom právní důvody, ale morální důvody, které mě vedou k přesvědčení, že bychom měli mít všechny tyto tři pilíře. Není, žád, není jsou možné žádné výmluvy, proč bychom měli toto dále protahovat. A dokonce eh, na trh může vykazovat určité prvky nebezpečí pro nás. A nekalé, nekalé praktiky, nekalá soutěž, další problém. A ne, ne, nespravedlivé smluvní podmínky. A to především ve spotřebitelských smlouvách, které banky uzavírají se zákazníky. A já mám spoustu příkladů z vlastní země, z Kypru například. To jsou velice závažné věci. Tyto tedy <clears throat> nespravedlivé smluvní podmínky, eh, které banky vnucují svým klientům. A efektivní účinná implementace evropského práva je nutnost, protože to zakládá spravedlivou hospodářskou soutěž. A nyní evropský semestr. Strukturální reformy se eh, nede, neimplementovaly dostatečně. A my musíme se ponaučit z vlastní zkušenosti. Takže a takže to je zásadní právě pro Eh, to, aby potom komise mohla vydávat doporučení pro jednotlivé země. Myslíme si, že v rámci evropského semestru by měly figurovat i další ukazatele navíc, které se týkají sociální politiky a životního prostředí. Já chci připomínat, připomenout, že Například komise již tam zahrnula tzv. udržitelný růst, tedy cíle udržitelného růstu. Ty se také, tyto cíle se také přeskoumávají v kontextu evropského semestru, ale v těch doporučeních, specifických doporučeních pro jednotlivé země, tam to není. A potom základní práva na pracovním trhu. Toto figuruje v Evropském pilíři sociálních práv. Takže naším cílem je přece vytvořit lepší pracovní a, živo, pracovní a životní podmínky pro naše občany. A proto musíme podporovat politiky, které k tomu přispějí. Třeba flexibilita týkající se paktu stability. Ano, flexibilita by zde měla být flexibilita při implementaci paktu stability a růstu. To navrhla komise již v roce 2015. Větší flexibilita, více investic proto a větší růst. Apelujeme na revizi paktu stability. Je to nutné, naléhavé. A proto, abychom měli zde inkluzivní eh, rozpočet eh, v, eh, v Evropské měnové, v, v, v hospodářské měnové unii, abychom tam měli ministra, společného ministra financí a podobně a finanční nástroje, které půjdou, budou podporovat konvergenci ekonomik v hospodářské měnové unii. A také potom je to otázka hospodářské a sociální exkluze nemůžeme pouze bojovat proti extremismu, ale také proti nezaměstnanosti, proti očerpávání mozku, brain drain. A to především eh, z Evropy. Mladí lidé také eh, eh, se často musí stěhovat za prací a my musíme tedy zvedat reálné mzdy. A Ehm, navíc ty nárůst mest pokulhává za zvyšování produktivity. A další nástroj, který je velice naléhavý, a to je mechanismus pro minimální mzdu. S ohledem samozřejmě na podmínky každé země. Ještě minutku, prosím. Fondy soudržnosti jsou strašně důležité. Je nutné tedy zachovat Eh, prostředky v těchto fondech bez škrtů, tak jak to navrhuje komise. Navrhuje škrty. A potom potřebujeme investice. Například eh, investice do evropských programů. A nakonec malé střední podniky a školství, vzdělávání. E, to nejsou žádné krátkodobé investice, naopak to má přece multiplikační faktor. A teď rád si vyslechnu vaše příspěvky. Děkuji. Your patience. Not so much mine than the one of, uh... Děkuji za trpělivost. No, e, e, já jenom si myslím, že i naši hosté chtějí promluvit. Já teď přejdu do mateřštiny a já budu dá, střídat to, to znamená stínový, parl, stínový zpravodaj z EP a potom dva členové z národních parlamentů. Takže podle pořadí začnu EPP za Evropský parlament, takže první bude Tom Vandenkedar a poté se připraví za Itálii Alberto Ribola ze Ligy Severu. Takže máte slovo tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Zavážení členové národních parlamentů. Je to hezké, že eh, vidíme, že máte takový zájem o evropský semestr. Jsem stínovým zpravodajem za EPP ke zprávě Ekonu o hospodářských politikách v eurozóně. A víte, že ano, v rámci evropského semestru byly zveřejněna, byla zveřejněna specifická doporučení, která jsou nezávisná, nezá, nezávazná. Členské státy se nemusí jimi řídit, avšak samozřejmě a prosazování těchto doporučení ještě není eh, zcela dobré všude roce 2017 to bylo pouze 9%, 9% těchto doporučení, která byla implementována. Jsou dvě možnosti. Evropský parlament a národní parlamenty by měly o tom jednat a frakce by měly předložit své seznamy přání. Jsou tam možná některá doporučení, která nemají přímo co dočinění s evropským semestrem. Nicméně bychom se měli pokusit dosáhnout konsensu s národními parlamenty, pokud jde o prosazování těchto doporučení, to, aby se to tedy zlepšilo. Některé frakce samozřejmě mají určité ambice. Podle mého názoru je to spíše, co je důležité, je dialog s národními parlamenty. Jednak o reformách pracovního trhu, za druhé stárnutí populace a za třetí investice do členských států, pokud jde o reformy. Víme, že některé členské státy pokročily už v digitalizaci, v technologickém přechodu a to vede k tomu, že dochází k dramatické restrukturalizaci našemu pracovního trhu. Je tedy potřeba také nové, nové proškolování, nové vzdělávání pracovníků a pracovní trh vyžaduje větší flexibilitu. To je výzva pro nás, jakožto členské státy, pro poslance Evropského parlamentu a musíme vlastně schvalovat legislativní akty, které toto budou doprovázet. Jde také o uznávání odborných kvalifikací, vysokoškolských eh, diplomů, o celoživotní vzdělávání. Toto všechno je potřeba podporovat. A potom potřebujeme také. Eh, samozřejmě ne všichni mají štěstí najít odpovídající práci, takže potřebujeme také alternativu pro ty lidi, aby se mohli lépe začlenit do pracovního trhu Potom samozřejmě jde také o stárnutí obyvatelstva v jednotlivých členských státech a tam musíme jednat ve spolupráci s orgány členských států, protože to samozřejmě zatěžuje eh, sociální systémy členských států. V členských státech bude stále více důchodců a eh, zmenší skupina eh, aktivních, profesionálně aktivních lidí a to sebou nese samozřejmě také zvyšující se náklady. To je tedy top priority solidarita členských států, zejména v některých státech, kde tedy eh, je poměrně velké zadlužení, nebo tam, kde neexistují dobré penzijní systémy, tak se musí samozřejmě řešit tyto záležitosti dlouhodobě. A v neposlední řadě investice. Ještě pár slov o tom. Zde musíme dělat více, abychom přitahovali soukromé investice. Zde je potřeba také unie kapitálových trhů a propojit to s veřejnými investicemi. Musíme se tedy podívat na to, jak toto co nejlépe propojit. Takže děkuji vám za práci a těším se na naši takže vůbec nejsme dobrým případe, příkladem členům národních parlamentů, takže začala bych nyní Albertem Rybolou a potom Jackem Vozo- se připraví Jacek Vozovský. Takže za Itálii z Ligue di Nord pan eh, Rigola. Ci troviamo oggi qui riuniti per jsme tu proto, abychom hovořili o politicko-ekonomických tématech. V Římě aktuálně probíhá eh, diskuse o přidružení k naší nové ekonomické politice, kterou připravuje nová vláda. Na základě některých hlavních měst v Evropě eh, to bude hlavní eh, reformní strategie pro Itálii. Jak řekl Valdis Dombrovský s Pierre Moscovici, tak ta nová reforma musí představovat nové metody, jak rozvíjet ekonomickou politiku. Oba pánové žádali italskou vládu, aby zajistili, že návrh rozpočtu, který musí být předložen do 15. října, bude odpovídat evropským, unijním pravidlům. V Itálii velice dobře známe tu nápravnou, to, to nápravnou peruť ekonomické politiky. Komise nám když dovolíte, hovořte laskavě pomaleji. Jinak tlumočníci nezvládají. Aha, tak, tak budu potřebovat více času, ale paní předsedkyně v tom případě. Rád bych zdůraznil, že zastupuji odpovědnou vládu, která chce respektovat své úkoly v Evropě ale musí to být také odvážná vláda, která nás vrátí do středu Evropy a hlavně nás jakožto lidi, ne pouze nás jakožto objekty ekonomické politiky. E, úsporná opatření, která probíhala během krize až po Montyho vládu, znamenaly chudobu, nezaměstnanost a sociální nespokojenost. Jinými slovy jsme plnými doušky požívali ekonomickou recesi. Teď zároveň máme snižovat eh, zadlužení, který, eh, které neustále roste až na úroveň nějakých 130 HDP. Tato politika úspor musí skončit. Proto jsem velice rád za usnesení, kde eh, chceme zajistit více flexibility v paktu růstu a stability. Je potřeba zajistit konkurenceschopnost a hospodářský růst. Právě proto je potřeba přijmout pakt růstu a stability nejen pro stabilitu veřejných, veřejných rozpočtů, ale pro základní předpoklad zajištění růstu. Dnes je Itálie jaksi na ocase růstu v Evropské unii. Vláda, kterou zde zastupuji, představuje i novou hospodářskou politiku. Jde o ambiciozní eh, program ekonomické politiky, který má reagovat na vyšší míru chudoby, kterou jsme zaznamenali už během krize, e, zejména mezi mladými a velkými rodinami. Chceme větší flexibilitu, chceme vytvořit větší prostor pro zaměstnanost mladých, chceme zajistit plnou udržitelnost našeho sociálního systému. To jsou cíle, které je potřeba skloubit tím, aby vláda plnila e, úkol pro naši zemi, tedy růst, zaměstnanost, redukci nerovností, eh, což se také všechno v tom usnesení eh, zmiňuje. Tento italský tah bude představovat eh, výrazný impuls pro růst našeho hospodářství. Chceme zajistit růst HDP, a to v průběhu celého tříletého období. Tento reformní program mimo jiné zahrnuje všechny makrooblasti z doporučení eh, rady. Bude se jednat o velkou výzvu a bude se zabývat celou řadu našich priorit. Je potřeba zajistit, že naše potopená ekonomika se dostane zpět nad vodu. Bude potřeba bojovat s korupcí, bude potřeba reformovat bankovní sektor. Nezlobte se, ale už končete, už jste překročil řečnickou dobu. Ano, měl jste tři minuty, takže už máte čtyři a půl. A nakonec bych rád využil tuto příležitost k podtržení důležitosti diskuse o víceletém finančním rámci. To znamená významné, významný systém přerozdělování evropských peněz, které mohou stimulovat růst na národní úrovni s uspokojením e, kvituji, že nebude zrušena politika soudržnosti, protože u nás zajišťuje investice. Bude to znamenat významné finanční příspěvky do fungování našeho státu v rámci předpokládaného financování jak tradiční, tak nové politiky. Takže já bych požádala kolegy, aby nehovořili, nečetli texty příliš rychle, aby dodržovali řečnický čas, protože uh, už vlastně poslední by potom nemohli mluvit a to není demokratické. Takže prosím, navrátíme se zpět ke striktnímu času tři minuty a prostě nebudeme překračovat. Nyní se tedy dostáváme k Polsku. Pan Jacek Vozovský z ze strany právo a spravedlnost a potom za Evropský parlament kolega Viegas za GUE Tak pane Vozovsky, prosím, máte slovo. děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím nyní ne, ne, nepřeč, nečíst všechno, co mám napsáno. Děkuji. Něk, možná je někdy lepší tedy mluvit z paměti, z hlavy, aby se tak řeklo. Takže několik připomínek k stávajícímu období sedmi let. Chtěli bychom zajistit, že náš budoucí eh, rozpočet bude dostatečný pro zajištění našich závazků a že také poskytne dostatek prostředků pro budoucí závazky. Pro nás je obzvláště důležitá společná zemědělská politika minus 10%, co bylo navrženo, to asi není nejlepší řešení. Snížení o 46% politiky soudržnosti, to pro nás není přijatelné. Politika soudržnosti pro nás má jeden hlavní cíl a to je zajistit, aby byly menší de- disproporce a nerovnováha. Tedy potřebujeme kritéria konvergence. Pokud bychom měli tento přístup, tak si myslím, že uspějeme. Nyní nové výzvy a úkoly Bohu, některé z nich tedy možná vyplývají z nepříliš dobrých politických rozhodnutí, která přijaly některé státy. Hovoříme o migraci, o vnitřní a vnější bezpečnosti. Věřím, že se nám podaří najít finanční prostředky pro zajištění těchto oblastí návrh nových programů Invest EU hodnotíme pozitivně. O tom se zmínil předchozí řečník. Já si myslím, že ve všech zemích, ve všech oblastech to bude představovat velkou šanci. Jak to tedy vypadá? Růst 1,11%. To je úroveň, která se pouze lehce zvýšila. Myslíme si, že to není dostatečné. Domníváme si, že je to příliš pasivní přístup, který není dostatečně ambiciozní. Polsko by to chtělo chtělo změnit. My bychom tedy chtěli jít nad 1,11 HDP. Upřednostnili bychom, aby se to blížilo více 1,2 procentům jakožto výsledek bychom potom byli schopni financovat více z těch úkolů a výzev, jak stávajících, tak budoucích, kterým budeme čelit. Myslím si, že je tedy evidentní, že polský přístup je možná jiný než přístup některých jiných zemí. My bychom chtěli spíše zvyšovat, než snižovat národní příspěvky. Myslíme si, že abychom kapitalizovali to, čeho jsme dosud dosáhli, tak musíme jít tímto směrem a peníze se musí utrácet racionálním způsobem. Děkuji a děkuji také, že jste dodržel váš řečnický čas. Je to jednodušší i pro předsedkyni. Nyní pan Miguel Viegas za Evropský parlament. Děkuji, já budu hovořit portugalsky já budu velmi stručný, to abych dodržel tři minuty. Rád bych řekl, že máme určité obavy, pokud jde o politiku eurozóny. Myslím si, že my všichni jsme poukázali na problémy, a to zejména dva problémy. Jednak eh, ta, pro euro neponechává dostatečný manévrovací prostor, tak aby mohl fungovat eh, ekonomický stabilizátor a vlastně země musí zavádět eh, procyklickou politiku, zatímco všechny nástroje by měly eh, být takové, aby umožňovaly bojovat proti krizi. A druhý aspekt, jedno z rizik, které je identifikováno, že to vlastně nepodporuje perif- ekonomiky periferních eh, státu. To jsou, a tyto bohužel zatím nejsou předmětem transakcí, to znamená eh, cestovní ruch a nemovitosti, takže dochází k zásadním nerovnováhám, které se zatím nepodařilo eh, zlepšit dochází ke snižování příjmů pracujících a ke zhoršování jejich podmínek. Situace se tedy nezměnila. Jediná věc, která se změnila, je to, že nyní jsme tedy v té lepší pozitivní fázi ekonomického růstu, takže se zvyšují úroky, zvyšuje se cena ropy, rozpočet Evropské unie se přitom bude snižovat, takže je jasné, že se připravuje nová krize a máme obavy a pochybnosti, protože ekonomiky periferních vzdálenějších zemí nebudou vlastně eh, tedy zajištěny proti negativním dopadům politiky eurozóny. Jako na, já zde zastupuji Portugalsko, komunistickou stranu Portugalska a otázka měnové svrchovanosti je stále více rozhodující otázkou k tomu, abychom mohli skutečně oživit ekonomiku těchto vzdálenějších periferních zemí, které tolik utrpěly eurem a krizi eurozóny. Děkuji. Další řečník Margarita Marques z Portugalska. Vítejte a prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Po té, co ho hovořil portugalský europoslanec, tak zase má tedy slovo Portugalsku, Pokud dovolíte, nejprve bych ráda poděkovala zpravodaji za prezentaci a poděkovala bych mu tedy za tuto zprávu, která je předložena. Evropský semestr je významný nástroj vnitřní politiky Evropské unie a my jsme sledovali samotnou, samotný vývoj evropského semestru s velkým zájmem. Myslím si, že dnes je zde před námi zásadní výzva a ta spočívá v tom, že musíme najít rovnováhu mezi zdravou hospodářskou politikou, investicemi a bojem, bojem proti nerovnostem. A abychom našli tuto rovnováhu, tak je zde klíčový pojem a to je flexibilita. Ostatně tento pojem zde už zazněl. Ale flexibilita podle nás to je něco jiného od laxního přístupu. Flexibilita ta by měla obsahovat jasně stanovený pojem v evropských pravidlech a nikdy nikoliv nějaký volný výklad některou institucí nebo subjektem. Když se hovoří o flexibilitě, tak se, bychom se měli podívat na příklad Portugalska, který je exemplární. Růst ekonomiky usnadnil dodržování rozpočtových závazků, které byly přijaty v rámci eura, boj proti nerovnostem, který pokračuje a podporu investic která které narůstají, i když jsou zatím samozřejmě na nízké úrovni. Musíme dále říci, že v rámci evropského semestru je otázka, jak zaintegrovat evropský pilíř sociálních práv. Jinými slovy řečeno, evropský pilíř sociálních práv bude mít bude relevantní pouze tehdy, pokud bude začleněn do evropského semestru. Třetí bod to, aby, si, aby členské státy uplatňovaly specifická doporučení pro jednotlivé země. Už jsme zde slyšeli o sdílené svrchovanosti a teď je otázka osvojení si těchto doporučení jednotlivými zeměmi. To je rozhodující otázka, která je skutečně těžištěm tohoto sdílení svrchovanosti, protože rozvoj, uplatňování, provádění těchto specifických doporučení se týká národních institucí a v národních parlamentech vyžaduje určité úsilí na dosažení dohody s politickými silami, které jsou tedy ve, vláda, ve vládě, která je složena z více stran, tak aby, byla, aby získali také podporu parlamentu. Ten, tato dohoda je zásadní pro dodržení parlamentní demokracie a obecně demokracie. Děkuji. Děkuji. Next speaker, um... A dalším řečníkem Ude Galune za ALDE skupinu. Děkuji, budu hovořit italsky. Na začátek bych ráda řekla, že e, zde jsou čtyři země, které nemají vlastní tlumočení. E, věřím, že to skutečně naposledy. A teď e, k tématu dnešního dne, tedy k hospodářství. Dělám si trošku starosti, že nehovoříme o té nejdůležitější reformě, tedy že Máme Maastrichtskou dohodu, která má zejména řídit státní zadlužení a nic jiného. E, toto je ten hlavní princip. E, na základě jeho pak ty rady pro členské státy a všechno ostatní jsou v podstatě jen podružné. Jde o konflikt mezi dlužníky a věřiteli, mezi importem a exportem. Jinými slovy, nutně znamená, že když někdo je nezaměstnaný, někdo jiný má jeho práci. A to je mechanismus, který Evropská unie dnes chce. Jinými slovy, máme takovou substituci jednoho zaměstnaného jedním nezaměstnaným a mezi tím padají platy. To je politika, kterou je potřeba změnit. Je potřeba dát členským státům prostor, aby naplnili své investice s ohledem v první řadě na eh, jaksi naplánování investic předtím, než do nich začne zasahovat centrum. Je potřeba zohlednit specifické spe- specifické aspekty ekonomické excelence. Potřebujeme práci pro všechny. Jedině tak dosáhneme růstu, blahobytu a rovnosti. Děkuji vám. Thank you. Děkuji. A blahopřeji za skvělou italš- ke skvělé italštině. Omlouvám se, není to naše chyba, že jsme zde nezajistili všechny jazyky, je to prostě technická věc, kterou nemáme zcela pod kontrolou, podporujeme mnohojazyčnost a vždy je nám velmi líto, pokud nemůžeme zajistit tlumočení do všech jazyků. Nicméně vy jste tedy se vyjadřila ve skvělé italštině. Nyní tam eh, tam nyní tedy jsou zde naši kolegové ze strany liberálu. Naštěstí převaha stability je nad růstem. To je vlastně první cíl měnové politiky, ale nikoli v hospodářské politiky Evropské unie. Je pravda, že ECB je zde politika cenové stability, to je velmi důležitý cíl a ukazuje se, že je nutné řešit také další cíle ale ve smlouvě je uvedeno, že cenová stabilita by vlastně měla být prvořadým cílem, takže je to na nás zákonodárcích, abychom propojili tyto dva cíle to je přesně to, o co se zde dnes snažíme v této diskusi. Další řečník z Evropského parlamentu, pan Papadimulis, prosím, máte slovo. A ten chybí, není zde přítomen. Aha, dobrá. Takže bude hovořit později. Takže pan Baluras z Řecka, GUE NGL. Vítejte a v Evropském parlamentu a máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi potěšen, že vás zase vidím. poprvé jsme se účastnili, na, účastníme této diskuse jakožto rovnocení partneři. Je to důležitá diskuse o evropském semestru, protože v rámci memorand jsme byli pouze spozorovateli 8 let vlastně jsme trpěli vysokou nezaměstnaností a snížení o 25 HDP kvůli z důvodu toho memoranda, které jsme museli dodržovat a Implementovali jsme nesprávné politiky. Nyní se ekonomice daří, ale my stále máme ztráty a problémy. Ekonom, hospo, ekonomická zpráva, ekonomická měnová unie je používána jako nástroj neoliberální agendy, eh, privatizace a zničení státu blahobytu. A došlo vlastně k poškozování sociálních práv a práv pracujících a dochází k velčětším rozdílům mezi členskými státy a regiony a více se prohlubují rozdíly mezi příjmy. Takže já se domnívám, pane předsedo, že Evropská unie je vlastně jako Titanic. Ještě, lidé ještě zpívají, někteří tančí, a jiní už se potápějí a přitom loď už se tedy se všemi potápí, takže musíme být opatrní, musíme být bdělí. Chceme mít pakt pro pracovní místa. Jak správně říkala kolegyně z Estonska, budeme muset bojovat za růst, za pracovní místa. To jsou důležité cíle nejen ochrana před zvyšováním cen. Máme zde kolektivní závazky a kolektivní, a kolektivní vyjednávání a kolektivní dohody. Musíme také dodržovat právo na stávku. Máme zde Evropskou sociální eh, chartu, kde tedy by mělo docházet k sociální a ekonomické konvergenci mezi lidmi a měli bychom bojovat proti sociálnímu dumpingu. Máme tedy plán na sociální investice na takový holistický přístup k boji proti chudobě. Máme tedy programy pro sociální blahobyt. Budeme bojovat proti úsporným opatřením protože to jde proti evropské populaci, zvětšuje, zvyšuje to xenofobii a narůst, nárůst extremistických stran. A, mm, tady tento nouzový mělo by to být považováno za nouzový režim a měli bychom vytvořit takový rámec, který umožní vytvořit zdravou ekonomiku ve státech, které byly podrobeny režimu memoranda. Uh, Eh, summit eh, OSN definoval cestovní mapu a společný akční plán k tomu, aby se ukončil, eh, ukončila existence daňových úniků a vyhýbání se daním. A také potřebujeme záruky vkladu. I pan Mavrides o tom hovořil, o záruce vkladu. Res, rozpočet Evropské unie by se měl více soustředit na sociální růst a sociální konvergenci včetně soudržnosti a politiky soudržnosti, tak aby se pokrývaly potřeby všech členských států. Pane předsedo, potřebujeme více demokratické důvěryhodnosti, transparentnosti a také e, dohled nad evropskými pravidly. Do toho musí být zapojeny národní parlamenty, tak aby evropští občané mohli více přispívat k tomuto úsilí. Děkuji. Um. Děkuji. Tato diskuse by mohla být zajímavá. Možná pan Papadimolis bude mít možnost říci ještě více o této strategii nezbytných opatření, která potřebujeme. Je to určitě zajímavé téma k diskusi, ale kdybychom měli více času samozřejmě. Nyní náš další řečník je pan Neofitus z Kyperského parlamentu, člen EPP, takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Také na, naše země patřila do tohoto problém, programu přizpůsobování se. Uh, ne, nevnímali jsme tato opatření jako trest, ale jako možnost vnést zpět pořádek a překonat ekonomickou a finanční krizi. Vra, díky tomuto programu a i přes eh, velký deficit, eh, který naše ekonomika zaznamenala, nyní dochází k růstu. Máme přebytek více než 3 Nezaměstnanost v roce 2013 činila 30 a nyní je méně než 7 A doufáme, že za dva roky naše ekonomika dosáhne plnou zaměstnanost. Současně si uvědomujeme doporučení komise na rok 2018, bereme to na vědomí. Nemůžeme to považovat jako, jako určitý trest a věříme tomu, že bychom měli co nejefektivněji implementovat a co nejdříve implementovat tato doporučení. Doporučení o snižování NPL díky opatřením bankovního sektoru. To, to už bylo implementováno. A nyní několik slov o, nesol, o nesolventnosti. Rámec už byl implementován. Nicméně potřebujeme další reformy. Reformy pro lepší eh, veřejnou zprávu, pro produktivnější veřejný sektor a také doporučení pro lepší přístup malých a středních podniků k financování a pro lepší e, výkonnost a výsledky podniku. Já nejsem mm, velmi, nebo ne, nemám příliš velkou důvěru, pokud jde o privatizaci a také je potřeba lépe vzdělávat, proškolovat naši mládež a provést reformu našeho veřejného zdravotnického systému do roku 2020. Věřím tomu, že se nám to podaří. První fáze ostatně již byla, bude implementována do 1. května příštího roku. Kypr už překonal krizi považujeme to za výzvu, za příležitost ke zlepšení. Děkuji. Thank you very much. Děkujeme vám. Jako další za Evropský parlament Pervanš Perez, SAD. Děkuji. Mezi tato diskuse mezi národními parlamentem a Evropským parlamentem v tomto ekonomickém období je velice důležitá, protože já už jsem to říkala, když jsem byla na druhé straně tedy tohoto pódia, tak vlastně v, v národních parlamentech se nyní pracuje na rozpočtech a my se snažíme vyslat komisi vzkaz o cílech a úkolech na příští ekonomický cyklus. A z tohoto hlediska se domnívám, že jsou možná dvě, tři témata taková průřezová kde pokud bychom vytvořili určité spojenectví mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem, tak bychom mohli mít větší vliv. První téma je způsob, jakým Evropská komise používá nebo nepoužívá velmi cený nástroj, který jsme vytvořili, a to je postup eh, makroekonomické nerovnováhy, protože vidíme, že to je nástroj, který se komise neodvažuje plně využívat a že tedy nemá dostatečné účinky a vytváří eh, nerovnováhu mezi zeměmi, které mají deficit a které mají přebytek, který se nenapravuje. Dnes jsme v takové situaci, že vidíme, že kromě tedy členských států eurozóny by to mohlo v konečné fázi vytvořit napětí mezi eurozónou a vnějším světem. Já nejsem velkou zastánkyní Donalda Trumpa, ale když Donald Trump spochybňuje velký export, velké procento exportu některých evropských ekonomik, že se vlastně vytváří určité přebytky, které nejsou potom korigovány uvnitř Evropské unie, tak si myslím, že je zde otázka řízení ekonomických nástrojů, která vyvstává. Nevidím na hodiny, tak nevím, kolik mi ještě zbývá času. Nicméně ten druhý bod, o kterém jsem se chtěla zmínit, to je aspekt, který považuji za velice důležitý, to jsou projekty, které Evropská komise nyní zpracovává, kde vidíme, že opakující se diskuse, kterou vedeme, by znovu mohla vyvstat. Zde hovoříme o makroekonomické podmíněnosti, protože to je taková past, která podle mého názoru bychom se jí měli vyhnout. Nestačí vlastně, jak se si to přepinkávat tedy mezi státy je potřeba lépe využívat naše společná aktivum a to je euro. A třetí bod, o kterém jsem se chtěla zmínit, vidíme dobře, že v některých zemích, ale také tady v Evropském parlamentu někdy má se snažíme vlastně euro přikládat všechny problémy a potíže naší ekonomiky. Ale realita je, že vlády, které se snaží vystoupit od EU, odstoupit od eura, že je zde ale nicméně určitá odolnost, protože náklady by byly obrovské a není, ne, nemají žádnou vlastně politiku vhodnou, kterou by mohli jako náhradu nabídnout. Nicméně je potřeba, abychom si seriózně sedli ke stolu a jasně si definovali pravidla hry a kodex chování, který všichni musí přijmout pro sdílení této společné měny. A to je také jeden z cílů této debaty, kterou organizujeme zde v Evropském parlamentu. Děkuji. Um, next... Děkuji. Jako další pan Skopeček, Česká republika ECR. Děkuji pěkně za slovo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové, dámy a pánové. Já bych na úvod chtěl říct, že mám pocit z těch předchozích eh, příspěvků, eh, že si málo kdo z nás uvědomuje, že si většina evropských států eh, žije a žila na poměry, protože já tu slyším boj eh, proti úsporám, ale eh, když se podíváme na dlouhodobě deficitní rozpočty v evropských zemích, tak nevěřím svým uším, že tady je takový tlak po tom, aby, nebylo, aby neexistovaly úspory. I v tom materiálu, který máme, eh, se mluví o růstem zaměřené eh, fiskální politice. Eh, co to má být? Mají to být tedy rozpočty, kde budeme nadále generovat deficity. To je ten problém, který způsobil a prohloubil ekonomickou a rozpočtovou krizi v eurozóně a v Evropě po roce 2008 Titanic z Evropy, eh, Titanic Evropy, jak o tom mluvil kolega, neudělala eh, nějaká zdravá rozpočtová politika, ale ten Titanic z Evropy udělal právě stát blahobytu, který eh, všichni dobře víme, že je neufinancovatelný. Proto se divím, že je takový tlak na snahu rozvolnit pravidla paktu stability a růstu. Všichni víme, že i zakládající členské státy Evropské unie a eurozóny nedodržují tyto pravidla, která vyžadují od Eh, členů, které, eh, kteří tam mají ambici, eh, ambici vstoupit. Dlouze se tady mluvilo o pracovních místech, ale uvědomme si, že pracovní místa nevytvářejí politici, ale soukromý sektor. Pokud ten soukromý sektor budeme nadále zatěžovat dalšími regulacemi, tak se nemůžeme dočkat ani nových pracovních míst ve Španělsku, v Itálii a dalších zemích, kde je problém s, s nezaměstnaností mladých. Eh, myslím si, že eh, Evropská unie by mohla jít příkladem. Existuje eh, nebo v současné době probíhá diskuze o tom budoucím finančním víceletém rámci v rámci něj i v České republice probíhá debata. Český parlament se shodl na tom, že eh, vyzývá Evropskou unii, aby šetřila. Přece po odchodu eh, Británie by ten rozpočet měl klesnout, nikoliv narůstat. Evropská unie by neměla hledat své vlastní nové zdroje, ale měla by se eh, zaměřit na úspory. Já velmi, velmi kriticky se dívám na snahu harmonizovat daně v Evropské unii, protože pro země eh, střední a východní Evropy eh, by to byl eh, konec konkurenceschopnosti a Ehm, nemáme tak kvalitní soudnictví, nemáme tak eh, široký eh, trh eh, jako staré členské státy a tudíž nemůžeme akceptovat stejně vysoké daně, jako má například Francie. Byla by to prostě, byl by to obrovský zásah do, do ekonomického blahobytu, jakékoliv šance na růst v těchto, v těchto zemích. Další věc, kterou je potřeba zmínit, slyšíme tady, slyšíme tady názory od eh, prava doleva, od liberálních až po komunistické, eh, tak eh, jediné východisko z toho je, že v té eurozóně a v Evropské unii by si každý měl vybrat tu svoji míru integrace a koordinace hospodářských politik, protože z té palety široké je zřejmé, že nemůže vzejít žádný rozumný kompromis a členským státům by měla být dána svoboda, jakou cestou chtějí jít. Pokud komunistický kolega chce jít cestou většího státu, nech to ve své země vybojuji. Já jsem, nebo já pocházím ze země, země kde eh, komunistický režim znamenal nesvobodu a dramatický eh, propad životní úrovně a už bych to nechtěl opakovat. Thank you very much. Děkujeme vám. Uvědomujete si, předpokládám, že eh, z vaší země slýcháme zároveň názory těch, kteří říkají menší rozpočet, pak těch, kteří nechtějí škrtat eh, politiku soudržnosti a mm, jedno s druhým zkrátka nejde. Pokud budeme mít menší rozpočet, tak nemůžeme mít víc peněz pro politiku soudržnosti. Obojí zkrátka nepůjde. Nevím, možná jste pro, aby bylo méně peněz v regionální politice, v politice soudržnosti. V tom případě je váš argument eh, zcela konzistentní. Jako další má slovo pan Situ z rumunského senátu EPP. Děkuji vám, pane předsedo. Budu hovořit o specifických doporučeních pro Rumunsko, protože upřímně řečeno já s nimi souhlasím. Jenom si dělám starosti, že rumunská vláda se jimi zatím neřídí. Jak jistě víte, tak eh, strukturální deficit v Rumunsku se prohloubí a vaše doporučení se přiostří. Mě trošku mate, proč komise a proč Evropský parlament nehledají nějaký způsob, jak eh, rumunskou vládu donutit k tomu, aby se těmi doporučeními řídila. To je tedy jedna věc. Ale eh, hlavní téma, o kterém chci hovořit, jsou problémy v oblasti pracovních sil, jak v Rumunsku, tak obecně ve východní Evropě protože tím, jak máme e, svobodu pohybu pracovních sil, což je skvělé, jak pro Rumunsko, tak pro Evropu, tak čelíme problému. A to tomu, že se snažíme, aby naše ekonomika rostla v příštím období, ale ono to bude dost složité, když se nám stále zmenšuje objem pracovní síly. V Rumunsku nejsme schopni zaplatit pracovníkům tak, aby se z ostatních rozvinutých zemí v Evropě eh, nastěhovali zpátky k nám. Takže musíme dovážet eh, pracovní síly z neevropských zemí. A když se o to pokusíme, tak čelíme obrovské byrokracii, protože chcete-li si dovést pracovníky eh, ze zemí mimo EU, anebo když řešíte vlastně pracovníky obecně, kteří pocházejí mimo, z oblasti mimo Rumunsko, taky musíme vlastně platit více, než kolik bychom platili místním pracovníkům, což je pro rumunské firmy velký problém. Snažíme se ho aktuálně nějak řešit. Náš názor je, že bychom eh, ta pravidla měli přehodnotit, tedy ta pravidla, která uvalují tyto podmínky, že pracovníci ze zahraničí musí mít vyšší než průměrný plat, zatímco všichni ostatní mají nárok na průměrný plat, zejména v situaci, kdy východoevropské a středoevropské země čelí takovému to nedostatku pracovních sil. Děkuji vám. Děkujeme. Teď má slovo pan De Bono z Malty EPP. A pardon, omlouvám se, to je moje chyba. E, děkuji vám. E, v první řadě bych chtěla poděkovat e, vašemu výboru za příležitost přijet sem a vyměňovat si názory na návrh zprávy k, do, k specifickým doporučením. Doufám, že před schválením takto důležitého dokumentu budeme náležitě konzultováni, protože eh, tyto zprávy mohou spustit eh, program rozpočtového plánování pro danou zemi. Je mi jasné, že komise je právě uprostřed restrukturalizace fondů soudržnosti. Doufám, že Malta bude nadále požívat výhod v důsledku těchto vyjednávání. Tyto fondy jsou naprosto zásadní pro to, abychom posílali ekonomicko-sociální investice na Malti. Budou zásadní pro náš zdravotní a sociální systém, to je stále velká výzva pro naši zemi bez ohledu na náš velký hospodářský růst a eh, je to významné také pro naše závazky v rámci paktu růstu a stability. Máme rostoucí a stárnoucí populaci, zaznamenáváme vysokou míru inflace a stále u nás na trhu práce není dost činných žen. Máme také jednu z nejvyšších měr předčasného odchodu ze škol v celé EU. Nenutně všichni tyto lidé skončí na trhu práce a všechny tyto faktory dohromady pro nás znamenají velké problémy. Bude potřeba zajistit udržitelnost a posílení našeho penzijního systému. Je potřeba zajistit, aby vysoká úroveň života v naší zemi byla zachována i do budoucna a pro všechny bude potřeba zainvestovat, připravit nové komplexní strategie, které zajistí, že země EU jako Malta nebudou čelit krizi penzijních systémů v dlouhodobém horizontu. Pokud všechno zůstane tak, jak to je teď, tak je to otázka ne zda, ale kdy ta krize nastane. Děkuji. Díky, zůstaneme na Maltě. A teď tedy pan Benningfield. S a D. Bez mikrofonu. Je zde určitý stupeň koordinace fiskální politiky, to je nutnost. Pokud eh, k tomu nedojde, budeme mít strukturální výzvy v jednom členském státu, které budou ohrožovat stabilitu všech ostatních. Implementace reform může vést k růstu a k novým a lepším pracovním místům a sociální spravedlnosti pro všechny občany. Výhody takovýchto reform by měly být tou, sami o sobě tou největší pobídkou, alespoň ve středně a dlouhodobém horizontu. Úspěšná implementace reform závisí na jejich přivlastnění si ze strany všech zúčastněných aktérů, zejména na úrovni eh, na té úrovni, kde jsou ty reformy nejcitelnější. Národní parlamenty hrají klíčovou roli v naplnění reform implementaci řádné legislativy. A to nezmiňuji fakt, že jsme nejblíže k eh, tomu, kde ta rozhodnutí padají. Na Maltě politici jak eh, z Národního, tak Evropského parlamentu si dávají záležet na tom, aby měli blízký vztah s voliči, aby jim naslouchali. Je zde určitá rovnováha, kterou musíme nalézt mezi hledáním výzev a mezi příslušnými doporučeními, a zároveň musíme také zajistit, že umožníme vládám, národním parlamentu a sociálním partnerům dostatek flexibility, aby mohli tyto problémy řešit co nejlepším způsobem. Přitom, musí, přitom musíme zohlednit specifika jednotlivých členských států. Taková flexibilita v rámci použití fiskálních nástrojů je klíčová a pro naši zemi byla zásadní. Bez ní bychom nebyli tam, kde jsme dnes. Jsme země se silnou stabilní ekonomikou, vysokou mírou růstu a nízkou nezaměstnaností. Děkuji vám. Děkuji vám. Jako další má slovo pan Feňveš eh, z Maďarska, EPP. Děkuji vám. Vážení kolegové, Maďarsko vítá fakt, že statistiky ukazují, že Evropská unie se pomalu ale jistě dostává z této krize. Už je patrný hospodářský růst a nezaměstnanost se také vyvíjí pozitivně. Aktuální předsednictví odvedlo velký kus práce na vylepšení této situace. Stále ještě před sebou rakouské předsednictví několik měsíců má a může leč z čeho dosáhnout. Evropský semestr a celý tento proces se v posledních několika letech výrazným způsobem zlepšil. O tom jsme diskutovali také v maďarském parlamentu a to s jistou pravidelností. Zvali jsme si zástupce komise a řekl bych, že porozumění o tom, jak má evropský semestr vlastně fungovat, je cesta vpřed. Je to cesta, jak zajistíme, že členské státy budou zvažovat ta specifická doporučení, budou je považovat za něco, co jim má pomáhat a také budou sami aplikovat. Nemyslím si, že musíme dále posilovat proces, který zde máme, ten už zlepšit skoro ani nejde. Ovšem specifická doporučení nemohou nahradit dlouhodobou komplexní strategii. Nesmí se jednat o jediný podklad pro víceleté plánování v členských státech. Hospodářský růst v zemích střední a východní Evropy probíhá hlavně díky hospodářské stabilitě. Nemyslíme si, že bychom měli navazovat užší spojení mezi fondy soudržnosti a makroekonomickou politikou. Proces evropského semestru bude čelit velkým výzvám po příštích volbách do Evropského parlamentu i v rámci vyjednávání o příštím víceletém finančním rámci. Inovace, výzkum, vývoj a digitalizace. To všechno získá větší rozpočet, což je velice vítané ale financování nových oblastí by nemělo být na úkor tradičních oblastí soudržnosti a zemědělské politiky, protože to jsou velice důležité a užitečné nástroje pro zlepšení konkurenceschopnosti v Evropě. Jsou to nástroje, které zajišťují potravinovou bezpečnost a zachovávají a pečují o venkovské oblasti, proto mají na evropské úrovni velkou přidanou hodnotu. Děkuji vám. Díky. Tak, další řečníky nemáme na seznamu. Eh, víme, že ne všechny země, které zde jsou zastoupeny, si vzali slovo, takže eh, než se vyjádřím já, než se vyjádří pan Mavrides, máme ještě trochu času. A samozřejmě nebudeme nikoho nutit, aby mluvil, ale pokud by si někdo přál připojit se do diskuse, tak teď by byla ta správná chvíle. Příspěvek ze sálu bez mikrofonu. Ano, ale ten kolega tady není, říká pan předseda. Pokud přijde, dostane slovo. Ale v mezidobí kromě něj, protože on tu fyzicky není, tak mu nemohu dát slovo, že? Tak jsem říkal to, že jsou zde kolegové z národních parlamentů, kteří ještě nedostali slovo a že pokud chtějí, tak teď by byl ten správný okamžik, protože jsme původně byli asi pesimističtější ohledně Eh, naší schopnosti zohlednit eh, všechny žádosti o slovo, proto jsme říkali jenom jeden člověk za jednu zemi. Ale teď čas máme, takže pokud chcete, můžete se do té diskuse zapojit také. Eh, možná bych nejprve něco řekl já, kdyby si někdo vzpomněl, až budu mluvit, že by přece jenom ještě chtěl promluvit. Buď poprvé nebo znovu máte možnost přihlásit se sekretariátu. Vím, že zazněla celá řada bodů a že byly vnímány z různých úhlů pohledu, což naznačuje, jak obtížné samozřejmě bude eh, vytvořit společné hospodářské řízení v Unii, v monetární unii, kde nenutně všichni jsou nenutně stejně integrováni, a jak složité bude toto rozšířit na celou EU. Takže když dovolíte, vyjádřil bych se k několika málo bodům eh, k tomu, co jsem zde slyšel. Jednak ta fiskální pravidla. Samozřejmě máme zde takové dvě sady problémů, řekněme. Jeden problém je, jaký druh modelu hospodářské politiky je nám nejbližší. A za druhé, chceme, nebo potřebujeme, nebo nepotřebujeme možná, nějaká pravidla v této oblasti. Já osobně, jak někteří víte, podporuji eh, určitý nutný stupeň flexibility v rámci eh, paktu růstu a stability. Nejsem přesvědčen, že ta pravidla jsou dokonalá. Jsou velmi nedokonalá, podle mého názoru. A to z celé řady důvodů. Ale na druhou stranu, a proto bych chtěl poděkovat panu Rivalovi eh, za intervenci z italského parlamentu. On není z mé strany, je z úplně jiné strany. Eh, takže, protože mluvil o něčem, co nezaznívá tak úplně často. Eh, nevím, jestli by se měl pochybňovat ten systém pravidel. Můžeme říkat, mně se nelíbí nějaké konkrétní pravidlo, nebo nelíbí se mi způsob, jakým je implementováno. Otázka je, zdal se spochybňovat, že musíme mít nějaká pravidla, aby to celé fungovalo. No a tím se dostáváme k diskusi o tom, zda jsou ta pravidla správně implementována a zda ta pravidla jako taková jsou správná. Takže k tomu prvnímu neodolám pokušení vyjádřit se k celé té italské diskusi o rozpočtu. Je těžké spochybňovat návrh toho hospodářského dokumentu tvrdit, že nesplňuje pravidla, protože pravidla jako taková, když v nich není flexibilita, tak by vyžadovali 0,6, eh, tedy úpravu o 0,6, což by znamenalo eh, rozdíl oproti návrhu vlády vyšší 1,4, protože tam eh, je plánován schodek 0,8, takže technicky se tomu říká signifikantní deviace a já bych doporučil eh, italským přátelům jako jejich eh, krajan eh, pokud komisař řekne, že to je signifikantní deviace, tak eh, na něj nekřičte, protože to signifikantní deviace je. Dokonce i v tom vládním dokumentu je to napsáno, protože to tak prostě je, protože víme, že podle pravidel je ta flexibilní marže až 0,5. Pak tam jsou určitá subpravidla, že to může být 0,25 a tak dále a tak dále, ale Eh, řekneme-li si, že začínáme od nuly, tak je to 0,5, tedy 0 až 0,5 a mezi 0,5 a 1,4 je přece jenom nějaký rozdíl, konkrétně 0,9, takže je to daleko nad rámec té flexibilní marže. Pak eh, podle těch principů a podle aktuálních pravidel to není možné. Řekneme, že vyčerpáte veškerou flexibilitu, kterou máte, takže strukturální reformy, a investiční pravidla, ta jsou nějak zastropena, takže opět ani tak se nedostanete na 1,4, takže z hlediska komise není možné neříct, že to není signifikantní deviace, protože to je prostě fakt. No. A co se stane, když se do takové deviace dostanete? Ta, tím se spustí procedura o excesivním dluhu, o excesivním deficitu, ale to není, nějak, to není žádná stigmatizace. Ona v té proceduře se nacházela celá řada zemí, aktuálně je to třeba Španělsko, a řekl bych, že v podstatě všechny země až na dvě nebo tři eurozóny v té proceduře eh, někdy byly. Takže není eh, správné říkat, no, Francie porušuje deficitní pravidla, nic se neděje. Ne, eh, pokud se tam něco dělo, tak se to dostalo do EDP a tak se řekne, no dobrá, tak máme EDP, tak teď musíme začít dodržovat hospodářskou politiku, pokud tedy chceme. Ale ne, ne, není adekvátní insultovat komisaře jenom proto, že řekne, že pojmenuje věci tak, jak jsou. Pokud by ta debata tedy byla poněkud odměřenější, jak eh, to předvedl například pan Rivola, tak si myslím, že by na trzích bylo daleko méně stresu. No a pak si můžeme říkat, že ten by chtěl tu flexibilitu a ten onu. Eh, upřímně řečeno, Eh, to není možné, protože někdo by si mohl říci, že akceptuje, že bude v rámci EDP několik let, bude mít čas na implementaci opatření, může tvrdit, že ta opatření podle něj nejsou správná, ale to je rozumný přístup. Eh, spíš než vytváření nějaké diskuse ohledně existence těch pravidel jako takových, že to je spiknutí proti té vládě nebo oné vládě, to ne. Eh, chceme-li, tak chceme-li vést diskusi užitečným způsobem, tak eh, to můžeme. No a tím se dostávám eh, ještě k druhému komentáři. My máme na evropské úrovni málo nástrojů na podporu růstu a pracovních míst. To je pravda. Někteří z nás si myslí, že bychom měli mít nějakou investiční strategii, investiční nástroje, měli bychom mít investiční pravidla, měli bychom být větší rozpočet, protože nechceme-li bojovat s náklady na úrovni národního rozpočtu, musíte mít eh, rozpočet společný a potom můžete mít nějaké buď nucené přerozdělování nebo tržní přerozdělování. Ta debata, kterou tu dnes vedeme, rovněž ukazuje, že jediný, jediná cesta vpřed eh, mezi těmi jinak nekompatibilními pozicemi, které nikdy nepřekonáme, je dokončit hospodářskou a měnovou unii a poskytnout jí veškeré efektivní nástroje, které jí umožní poskytovat na jedné straně ekonomickou stabilitu, ale zároveň také růst. To je tedy můj osobní názor, teď hovořím jako e, poslanec, který si vzal slovo v debatě. Jak víte, v našem výboru máme různé názory a e, máme mezi námi ty, kteří chtějí fiskální e, odpovědnost, jiní mají zase takový keynesianštější přístup, ale řekl bych, že obě pozice jsou kompatibilní v tom smyslu, že můžete zajistit řádnou governance. Máme demokracii, to potvrzují volby, a tím pádem ta nebo ona eh, ekonomická politika převládne. A pak samozřejmě do toho boje přispívá také evropská politika, ta je hodně založená na tom, zda je komise konzervativní nebo liberální. Měli jsme striktnější implementaci fiskálního paktu, teď máme takovou středolevou komisi a máme více flexibility. Takže ono to také smysl dává. Občané o tom rozhodují a e, samozřejmě ten obrázek se může změnit. Podle mě je důležité, a ta debata mezi europoslanci a národními poslanci to dobře ukazuje. Ehm, ta debata je velice konstruktivní, pomáhá nám přemostit rozdíly mezi národnostmi, mezi politickou příslušností, abychom viděli bez jakýchkoliv předsudků, protože rozdíly jsou prospěšné, zejména v Unii, tady teď 28 do budoucna 27 členských států a e, stovek milionů občanů, tak změny, které E, jsou přirozené, mohou mít určitý přesah, mohou mít něco společného, aniž by spochybňovali za samotný základ naší koexistence. Nicméně, e, samozřejmě tím bychom se nikam nedostali. A v tom smyslu tedy vítám konstruktivní tón naší, e, naší diskuse. Je pravda, že eh, fiskální pravidla paktu růstu a stability to není pouze dluh a deficit. Jde také o makroekonomickou stabilitu a nerovnováhy. Takže je pravda, že tato část paktu růstu a stability je méně implementována než ta, než ta další, jak říkala Pervanč Perez a jak říkal pan kolega z Ligy Severu takže, jak vidíte, říkáte vlastně podobné věci. Z toho vidíme, jak ta debata může představovat zaj- velice zajímavou kombinaci různých pozic a celé je to velice zajímavé. Jen tak mimochodem, um, Itálie je také velice blízko té, eh, tomu EDP. E je pravda, že tam jsou určité nerovnováhy. Pokud máte primární obchodní eh, pozici nad 6%, no tak eh, to je porušení pravidel. A jen tak mimochodem komise tu zemi zařadila jaksi na vyšší stupínek v tom, v tom řazení zemí eh, v rámci toho EDP. Takže není pravda, že by se nic nedělo. Konec konců jim se to vůbec nelíbí, že to komise odhalila nebo že to komise takto komentuje. Ale takže to je jedno téma. A další téma které je podle mě velice, velice zajímavé, je ta makroekonomická kondicionalita, protože tady vidíme silné napojení mezi ekonomickou politikou, mezi paktem růstu a stability a fiskálními pravidly v něm a využíváním peněz fondů soudržnosti. Tady jsme rozděleni v parlamentu. Já naprosto chápu, že to v národních parlamentech neradi slyší, a já si myslím, že je velice užitečné, když si o tom promluvíte s vlastními vládami, protože aktuálně se o tom mluví v rámci nařízení o společných ustanoveních, které eh, bude řídit příští fázi strukturálních fondů. Zda tedy budeme mít nebo nebudeme mít tu makroekonomickou kondicionalitu, zda to bude vypadat stejně, jak to vypadá dnes, protože dnes to nikdo neimplementoval, snažili se o to ve Španělsku a v Portugalsku a pak se nakonec řeklo, no to není možné a přestali s tím. A bylo by velice užitečné, aby národní parlamenty promluvili s vlastními vládami, protože to pak půjde do trialogu už velice brzy a ani my v tomto zatím nemáme úplně jasno. Takže to jsem si vybral několik zajímavých témat z té diskuse. Teď vidím, že se k nám připojil pan Papadimulis, takže mohu se přestat snažit vás zabavit nebo zaměstnat a příspěvek bez mikrofonu. Samozřejmě, máme čas do 16.30. Ze zkušeností eh, a vlastně také z mm, toho Evropského týdne, tady to je takové komornější a v únoru bude eh, ta větší konference. Já se mm, snažím vždy říkat, že máme tu první část, kdy má každo, každý připraven nějaký projev, ale nejlepší je ta taková ta spontánní interakce kde reagujeme jeden na druhého. To je, myslím, to nejúžitečnější, co tady vždycky probíhá, takže já doufám, že tu poslední půl hodinku v tomto duchu eh, využijeme co nejlépe, abychom provedli takovou volnější diskusi, ale v první řadě má slovo Dimitrios. Děkuji, pane eh, předsedo. Já eh, se omlouvám za to, jak jsem musel chvátat, protože jsou další výbory, na kterých také musím vystupovat. A takže jenom bych chtěl zmínit pár pro mě hlavních bodů. Evropská unie a především eurozóna nevyvinuli ne, nezbytné úsilí, aby se připravila eurozóna, aby se připravily i členské státy na, pří, na příští krizi, která se stane určitě. Například bankovní unie ehm, sice postoupila vpřed, ale třetí pilíř, to znamená mm, ty, ty, ta depozita, pojišťovnictví a e, záruční fond, to bylo odloženo. A zde tedy e, je komise, centrální banka i parlament byli pro, abychom se vyhnuli příští systémové krize, ale zablokovalo se to v rádě, protože některé členské státy e, mají mm, veto. Další věc. Eh, daňové úniky přes takzvané tax rulings, tedy ta mm, daňová rozhodnutí. A zde paní komisařka Festager nám řekla, že je mm, to právně neošetřeno. Jinými slovy, eh, nadnárodní společnosti si našly právně kličky a vyhýbají se daním. A, mm, a tím pádem malé podniky, střední podniky platí více. A mm, nahrává to tedy těm gigantům, tento systém, a je to proti malým subjektům. Nám se nepodařilo vytvořit nezbytná pravidla, tak aby <clears throat> ti giganti a teď v době digitální revoluce taky mohli přispět. Máme zde kauzu McDonald's a Google. jsem spokojen, <clears throat> protože <clears throat> po čtyřech letech moje země, Řecko, bylo tedy vymuto z toho programu, ochranného programu. A je teď v režimu dohledu dohledu nad implementací rozpočtu, tedy v kontextu v rámci evropského semestru. A zde chci zdůraznit, že teď v Itálii zrovna mm, probíhají velké turbulence. Řecku se podařilo mm, jít do fáze přebytku. Už jsme se stabilizovali. Thank you. Děkuji. Ano, děkuji i při Řecku. Možná mám tady také otázku, která se týká nového rozpočtu a otázka měnového fondu. A nejprve váš kolega, poté vy nám můžete k tomu také něco říct. Tak prosím, pan Paluras. Σημειώσω τις κρίσιμες διαπιστώσεις που κάνατε, οι οποίες είναι... Pane předsedo, já chci zdůraznit, e, něco užitečného, pro tento dialog. To znamená, měli bychom již opustit ty, tu fobii, kterou zažíváme v Evropě a je to vyumělkované. Jak řekl jste vy, pane předsedo a Dimitris, otázka penzí, důchodu, to nám vnutil měnový fond, který zcela dogmaticky udělal chybu ve svých odhadech. Asi si pamatujete na tu první chybu, ten multiplika, eh, ten, ten, to, mm, tedy jaký multiplikátor aplikovali a tudíž jsme museli škrtat důchody kvůli primárnímu přebytku a růstu. Ale za poslední tři roky jsme eh, překročili 3,5 to bylo příliš mnoho jako přebytek. A za druhé, naše míra růstu je dynamická. Tento rok to bude více než 2%. A příští rok měnový fond odhaduje 2,5, 2 až 6 A teď škrty v důchodech. Důchodci v Řecku, já očekávám, že asi v Itálii to bude stejné, pane předsedo, vzhledem k té hluboké krizi a vzhledem k faktu, že ještě tam velká nezaměstnanost, tak důchodci musí pomáhat dětem a vnukům, kteří jsou nezaměstnaní. Takže v podstatě ty škrty se promítnou do celé ekonomiky a tudíž pokud nebudou škrty v penzích, tak tam nebude žádná podpora růstu. Což si ale znamená, což ale znamená mm, odvážné nebo jasné řešení. Protože pokud tady zůstane určitý stín pochybnosti, tak to trh zneužije. To nebude dobré pro nás, a děkuji, děkuji za slovo. Dimitrios, please. Dimitrios. Στην Ελλάδα αισιόδοξη ότι ale jsme optimisti. Myslíme si, že budeme schopni splnit zcela splnit naše závazky a to i na rok 2018 a 2019 jsme se zavázali k 3,5% jako primární přebytek na rok 2018 i 2019. A pokud je rok 2018, tak my se blížíme ke konci roku a Evropská komise odhaduje, že překročíme toto číslo. Ehm, a ehm, odborníci hovoří o primárním přebytku, který může být vyšší než 4 roky, 4%. A minulý rok to bylo 4,2 a my jsme se e, zavázali k 1,75. A teď O co nám jde? Jde, chceme přesvědčit všechny, včetně Evropské komise, ISM, Euroskupinu a dokonce Měnový fond chceme přesvědčit, že akta sunt servanda a pacta sunt servanda a že splníme své závazky tento rok i příští rok bez toho, aniž bychom museli vnucovat mm, kontraproduktivní opatření jako škrty v důchodech. Průměrný škrt v důchodech bylo 40% v Řecku. Vy všichni přece zastupujete občany, tak si jenom představte, bylo by snadné u vás doma eh, seškrtat důchody o 40, 40%, ale o co nám jde teď? Jde nám o to přesvědčit, eh, přesvědčovat na základě faktů a dat. I a před dvěma dny dokonce Měnový fond opravil odhady a od, eh, je optimističtější. Na začátku to bylo 1,8%, to bylo v dubnu, ale teď přišli s číslem 2,4%. Co se stalo v Řecku? Měnový fond, tedy po mnoha letech, po řadě let, nakonec se dohodl, eh, nebo, eh, nebo tedy souhlasí s tím, že odhady Řecka jsou správné a to opatření bylo vnuceno kvůli tomu, že to chtěl měnový fond, který pracoval s odhady, který nebe, které nebyly potvrzeny. Ani to Evropská komise nechtěla, ani Euroskupina to nechtěla, a kdokoliv jiný to nechtěl. Minulý týden se sešla Euroskupina, kde všichni, včetně eh, pana předsedy, včetně pana komisaře a, a mm, pana tedy Ringa, předsedy ISM, tak se pozitivně vyjádřili na adresu řeckých financí. A nyní, když už nejsme v tom ochraném programu, tak naše závazky budou respektovány na 100%. A Teď je to na naší zemi a na parlamentu, aby si zvolili ten správný politický mix, na jehož základě se nám podaří splnit tyto cíle. Takže budeme respektovat tento cíl, ale co já očekávám od poslanců z jiných členských států je, že budeme respektovat naše vlastní právo, a aby parlament rozhodl, jak splníme cíle a Roberto Gualtieri, který je předsedou výboru Econ, tak eh, nám pot, určitě potvrdí, že to, co říkám, je správné. Thank you. Uh... Děkuji. V Řecku má velký primární eh, přebytek a dokonce teď překračuje ty cíle primárního přebytku o, o procento navíc. A to, co původně chtěl Měnový fond, tak v podstatě oni pracovali na základě odhadů, které nebyly pravdivé, které nebyly reálné. Takže. Myslím, že to bylo moudré rozhodnutí provést tuto změny. Ani pan Averov Neofitu, předseda stáleho výboru pro finanční záležitosti z Kypru za EPP. Děkuji, pane předsedo. Řecko skutečně zvládlo pro ochranný program a le. Jeho lidé teď mají problémy. Jeho lid má problémy již 8 let a Řecko nyní je na cestě k ekonomickému růstu. Jak řekli kolegové jste i jde to nad rámec těch všech odhadů. A Řecko eh, mohlo na tom být lépe třeba po tři eh, mo, mohlo eh, ten program opustit daleko dřív. A to je odpověď reakce na ty, kteří mají pocit, že eh, ta, hm, tyto programy jsou nějakým prokletím. Ne, to je šance pro všechny, jak věci napravit. Máme zde příklady jako Irsko, Portugalsko, Kypr a teď Řecko. Samozřejmě s tou výhradou, že aby eh, tyto země se nevrhaly do nějakých fiskálních dobrodružství, tak musí eh, respektovat pravidla. A to samozřejmě příjem do rozpočtu není vždycky konstantní, ale když zvýšíte výdaje, tak ty zůstanou konstantní. A i když máte třeba malou krizi pak, nebo nižší růst, eh, nižší hospodářský růst, tak potom dojde k fiskální odchylce, což znamená fiskální daňový problém. A v Kypru jsme byli nuceni škrt, seškrtat platy a důchody. A to dokonce vyplácet tedy snížené platy a důchody, protože pokud bychom to byli neudělali, tak bychom nebyli schopni platit nikomu, nebylo, nebyli bychom schopni platit platy a důchody vůbec. A pokud my všichni v Evropské unii se budeme chovat stejně, tak vytvoříme stabilnější podmínky pro e- e- evropskou ekonomiku a pro národní ekonomiky. Ještě Irsko, Řecko, Kypr, Portugalsko, zaplatili za ten deficit evropských politik. Když jsme vstoupili do eurozóny, tak jsme přijali euro, ale eh, měli jsme společnou pouze měnovou politiku a po mnoho let jsme měli 17 různých měnových politik, máme Sixpack a potom další iniciativy a snažili jsme se tam zavést určitý pořádek, i pokud jde o fiskální situaci zemí, eurozóny Evropské unie. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Ano, máme docela složitá pravidla. Je třeba zracionalizovat všechna fiskální pravidla, ano. Teď nemáme řečníky, takže náš zpravodaj. Tak prosím, Kostasi. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit mateřštinou. Já jsem si pečlivě vyslechl to, co bylo dnes tady řečeno. Tady jsou určité body, se kterými nelze souhlasit. Jsou zde určité problémy. Ano, takže já se zaměřím na toto takový příklad. Eh, mm, eh, mm, eh, takže samozřejmě my zde tím, že zvýšíme mm, sociální výdaje, tak pokud toto je váš názor, tak s tím budeme souhlasit. Ale chci zmínit dva, tři body a myslím si, že k těmto bodům. Potřebujeme určitou schodu. My jsme slyšeli případ Řecka. A já si myslím, že by to bylo velice dobré, tedy abychom měli flexibilitu, flexibilitu v evropských pravidlech. To neznamená, že každý členský stát může udělat, co by si přál ale protože pokud bychom měli flexibilitu a pokud bychom eh, měli eh, ten pilíř sociálních práv, tak eh, ten obrovský problém, který se nazývá lidská bída, tak to by se snížilo. A pokud ale bude mezi námi solidarita, tak to by se mělo vyřešit mm, v praxi. A ještě bych chtěl říct si toto. Ti, kteří mají pocit, že komise má pravdu, tak tomu bych chtěl říci, že komise v roce 2015 učinila návrh, který se týká flexibility těchto pravidel. A k tomu bych ještě chtěl říci, že komise funguje a pracuje v rozporu se e, společnou logikou. A proti principu solidarity. Fondy soudržnosti a politika soudržnosti. Je těžké přesvědčit evropské občany, že my makroekonomické podmínky jsou potřebné pro to, aby členské státy měly přístup k těmto fondům. Tyto fondy byly vytvořeny, abychom měli abychom stanovili si podmínky. To je něco, co eh, my skutečně potřebujeme Ano. Takže hovoříme o prohloubení DM, EM, EMU, EMU, tak to potřebujeme ten třetí pilíř, to znamená depozita pojišťovnictví, jinak vůbec nemá smysl hovořit o Evropské měnové unii, když, nebude, a, když to nebude završeno, tato bankovní unie. Děkuji, pane předsedo. Thank you very... Děkuji mnohokrát, jak zpravodaji, tak všem kolegům z národních parlamentů. Byla to velmi živá a užitečná diskuse. Já eh, Náš zpravodaj hovořil o flexibilitě, to je vlastně otázka, zda je tedy srovnatelná s těmi platnými pravidly. Ještě už byl dosažen velký pokrok, ale ještě musíme udělat hodně, abychom zlepšili rámec pro naši zprávu ekonomických a veřejných věcí na evropské úrovni a mm, doufám, že nadále se nám e, bude dařit přispívat k této debatě v příštích měsících a v příštím volebním období. A také že debata e, v národních parlamentech nám pomůže překonat určité obavy a nedostatek důvěry. Takže ještě jednou vám děkuji, vám všem a nyní se můžeme posunout k našemu dalšímu bodu. Ještě na pět minut mezi tím přeruším schůzi, aby ti lidé, aby zástupci národních parlamentů mohli tedy odejít. Pokud samozřejmě chtějí tady zůstat, tak jsou více než vítaní, aby se účastnili naší eh, diskuse. Další bod máme na programu máme návrh směrnice ohledně tedy rozpočtové hm, odpovědnosti a orientace v členských státech. Takže samozřejmě naše dveře jsou vám otevřeny. Takže na pět minut přerušuji schůzi.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 Adiós.

Um, tak budeme pokračovat s naším dalším bodem, to je bod 19, posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech. Jak víte, je to návrh směrnice, jejímž cílem je zapracovat část o takzvané fiskální kompaktní dohody. To je poměrně citlivé a kontroverzní téma. Také rada tedy v současné době na tom nepracuje, ale myslím si, že je nezbytné, abychom otevřeli. Máme tady toto téma, máme tady zpravodajku, abychom tedy zahájili diskusy o tomto tématu. Zpravodajkou je Danuta Hibner, ale Zastupuje ho Markus Ferber, takže máte slovo. Ano, děkuji. A Danuta připravila pro mě velmi dobré poznámky, takže budu mluvit jejím jménem. Přenáší tedy podstatu dohody z roku 2012 o stabilitě a ekonomické správě v měnové a ekonomické unii. Je to mezi vládní dohoda která navrhuje dohody a povinnosti, eh, která tedy vyžaduje transpozici do smlouvy do právního řádu Evropské unie, který vstoupil v platnost. Současný většina návr, článek 3 jsou tam požadavky členských států na vytvoření závazných daňových pravidel a požadavek členských států vytvořit korekční mechanismus, který by měl být použit v případě významných odchylek od střednědobých rozpočtových cílů. Vítá návrh komise v zásadě a domnívá se, že je pozitivní, že police řeší eh, návrh, eh, tedy transpozici smlouvy o fungování Evropské unie s ohledem na poučení z globální finanční krize. Je tam několik bodů, které ještě potřeba vylepšit. Její zpráva se zabývá čtyřmi tématy. První se týká právního základu. Komise založila na článek 2236 článek, který nahrazuje protokol číslo 12 o postupech komise se využívá tento právní základ. To bylo použito v roce 2011 pro nařízení rady, které bylo součástí Sixpacku a nahradilo ten protokol 12. Bylo uznáno že druhý pododstatec článek 126.14 smlouvy také umožňuje udělat méně než nahradit tento protokol. Je tam, mělo by se vyjasnit stávající rámec, týká se to tedy, eh, schvaluje a článek 126.14 smlouvy, v třetí pododstavec, tam by se měla stanovit pravidla a definice pro provádění toho protokolu číslo 12, který měl by to být vhodnější právní základ pro stávající návrh. To zpracovala právní služba eh, parlamentu a vím, že právní e, služba rady také navrhovala změnit právní základ návrhu výbor pro legislativní záležitosti, kde ve svém návrhu nařízení doporučuje také tuto změnu. Když se využije třetí pododstavec 126.14 článku jakožto právní základ, tak to nebude e, měnit oblast působnosti e, toho textu v tento text zůstane E, v rámci procesu konzultace. Nicméně změní to postup přizpůsobování se změny textu v radě. Třetí pozostavec článku 126.14 vyžaduje jednomyslnost a třetí pododstavec pouze kvalifikovanou většinu členských států. Proto navrhuje, aby se změnil právní základ směrnice, co se týká oblasti působnosti, aby se zjednodušilo dosažení dohody v radě. Druhé téma, které které bych chtěla vyřešit, je zapracování digitálního deficitu článku 3. Návrh komise nenavrhuje zapracovat tento benchmark protože digitální benchmark je součást TUPEKu Toto umožňuje flexibilitu, kterou považuje za vhodnou, tak aby se dodržela rozmanitost eh, způsobu implementace smlouvy o fungování Evropské unie. Cílem tohoto návrhu je eh, změnit eh, z jedno do převést tyto tato pravidla do práva, do legislativního rámce EU. Domnívá se, že je to potřeba udělat takovým způsobem, který nezmění způsob, jakým tato práva se budou tedy eh, implementovat a převádět. A tato, tento nový text změň, eh, bude splňovat tento cíl. Mělo by to být vhodné pro všechny případy a nebude nutit členské státy ke změně pravidel, která ale důle, důležitější je, že směrnice nebude nutno ji tedy změnit, pokud ten mm, za, potom se zabývá dalšími drobnými boda, body, například co se týká definice signifikantní odchylky v eh, oblasti působnosti. Tento pojem bude velice důležitý, když by se měla, měl spustit mechanismus automatické korekce. Potom, aby členské státy eurozóny zřídili nezávislé orgány pro sledování dodržování rozpočtových pravidel. Tupek už zavedl tento požadavek, pokud se týká o státy eurozóny. Ona navrhuje, aby se toto ještě vyjasnilo, aby tyto, posla, tyto orgány zřízené podle příslušného nařízení plnili tyto úkoly. Těší se na diskusy se stínovými zpravodaji a na další práci na textu, na zlepšení textu této směrnice. Děkuji. Thank you very much. Já vám děkuji. Předpokládám, že diskuse bude živá. Eh, já se k ní jistě také rád připojím. Teď by měl dostat slovo Ukbaje, ale jeho jménem Pervánč Beres. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Já tedy budu hovořit jménem Iga Bajeta. Možná se zmíním o jednom nebo dvou bodech jakožto koordinátorka. Přečtu to, co mě zde napsal Igba za, po finanční a ekonomické krizi, kterou od roku 2008 Evropská unie zažila, tak Evropská unie přijala drastická rozpočtová opatření, která by měla zajistit eh, užší spolupráci mezi národními rozpočty a stanovit solidnější, pevnější rozpočtový rámec. Mělo, aby to eh, přispělo k překonání snižování růstu v Evropě. Z tohoto důvodu jménem socialistické frakce v Evropského parlamentu nejsme pro toto zapracování zapracování paktu do smlouvy, pokud nedojde k hloubkové změně samotného paktu. A jak stále opakujeme již od začátku této debaty, dokud nebude provedeno hodnocení toho, co smlouva fungování Evropské unie může způsobit. Tedy podle našeho názoru smlouva by měla být nahrazena smlouvou, která bude stimulovat ekonomickou a sociální konvergenci evropských zemí konkrétněji zemí eurozóny, abychom se samozřejmě vyhnuli, že bude znovu potřeba přijímat taková opatření, která by vedla k posílení rozpočtových škrtů. Komise analyzuje pouze rozpočtové údaje, ale nemá žádnou globální vizi o e, ekonomické situaci v eurozóně a zdá se nám relevantnější zohlednit veškeré ukazatele ekonomické situace a ne pouze rozpočtové ukazatele, aby se stanovily hlavní linie, pro země eurozóny. Když se vezme v úvahu pouze část těchto údajů, tak to bude bránit investicím členských států. Bez investic není možné ekonomické oživení, nebudou vytvářena nová pracovní místa a zhorší se nejistota a nejistá pracovní místa evropských občanů. Změna smlouvy je podle nás nezbytnou podmínkou k tomu, aby se vytvářela kvalitní pracovní místa, aby se bojovalo proti chudobě a proti eh, zrůstající nejistotě v Evropské unii. Co se týká rozpočtu ty postupy jsou odpojeny od života evropských občanů, vytváří to nepřijatelné nerovnosti v rámci Evropské unie, spíše než aby to přinášelo vhodná řešení. Rozpočtové škrty v rámci krize rok 2008, v roce 2008 prohloubilo chudobu a oslabilo sociální ochranu v mnoha členských státech. Vzrůstá nedůvěra evropských občanů a populismus z tohoto důvodu a kvůli tomu potřebujeme Evropu, která chrání a ne tuto smlouvu, která už způsobila příliš mnoho škod. Co se týká právní otázky, která vyvstává, jak o tom, kterou se zmiňuje naše zpravodajka, tak bych se chtěla vrátit k původu této věci. Podle našeho názoru Smlouva o fungování Evropské unie jako taková nemůže být začleněna do rámce EU, aniž by byla revidována, pozměněna a nejprve zhodnocena, tedy vyhodnocena, změněna a skorigována. Takže jakožto koordinátoři jsme požádali právní službu, aby se vyjádřila k právnímu základu, který komise používá s tou myšlenkou, že když se zapracuje smlouva o fungování EU do komunitárního rámce, byl zde určitý konflikt mezi těmito dvěma právními základy. Smlouva o fungování Evropské unie na jedné straně a Sixpack a Tupak na straně druhé. Je tomu tak, že právní služba nešla touto cestou a spíše přemýšlela o jiném scénáři, což je scénář, který podle našeho názoru je zcela nepřijatelný, a to, že, budeme, že se bude muset právní základ jednomyslně schválen v radě a, a právní základ tedy kvalifikovanou většinou, přestože v zásadě smlouva o fungování EU mění veškerá pravidla, která existují a celý duch druhého odstavce článku 126.14 se nám zdá, že je tedy dobrý postup a z tohoto důvodu se nedomnívám, že můžeme podpořit návrh zpravodajky v tomto smyslu. Děkuji. Thank you. Děkuji. Další řečník Sander Lunds, ECR. Děkuji, pane předsedo. Eh, Robert, Robert Zíle se eh, omlouvá. Minulý týden měli v Lotyšsku volby. Takže mě poprosil, abych přečetl, co nám sepsal. psal bere na vědomí návrh komise. Jako stínový zpravodaj je přesvědčen, že rozumné finance jsou klíčem v každé ekonomice, ačkoliv krize skončila. Máme stále jen velmi malý růst v mnoha členských státech, často je to spojeno s vůlí některých členských států žít si nad poměry. Víme, jaké jsou přístupy zde v parlamentu co do růstu. Robert je toho názoru, že nízký deficit a nízká úroveň zadluženosti společně s opatrným fiskálním plánováním jsou nutné předpoklady pro udržitelný hospodářský růst. Dnes před sebou máme eh, diskusy o takzvaném fiskálním kompaktu, což je jedna z nejdůležitějších dohod, kterou členské státy podepsaly v důsledku finanční krize. Je to v zásadě přísnější verze, verze paktu růstu a stability. Směrnice Rady by představovala transponování článku 3 té dohody do právního rámce, jak právě říkali kolegové stínoví zpravodajové. Co se týká eh, zprávy paní Hübner, pan Zíle zejména vítá fakt, že je stručná, což eh, je v tomto parlamentu rozhodně pravidlem a je věcná. Co se týká pozměňovacích návrhů, pan Zíle vítá snahu některé věci vyjasnit. Je zde jedna konkrétní věc, kterou chtěl zmínit, bere na vědomí, že zpravodajka chce vytvořit další instituci fiskální opatrnosti, jak je to, ať už je to podle nařízení 473 2013, která žádala v podstatě něco podobného. Zde pan Zíle se zpravodajkou a její interpretací nesouhlasí, protože komise ve svém návrhu nejenže nevádí mandát pro vytvoření další instituce, ale přesně řečeno dělá pravý opak. Bere na vědomí, že, a cituji, ta směrnice pravděpodobně nebude vyžadovat nové struktury. A na, tady najednou vidíme, že se přesně nová struktura vytváří. Eh, možná bude v let kterých členských státech nutno reformovat národní instituce, to si pan Zíle myslí, a proto předložil konkrétní pozměňovací návrh, kde chce to znění vyjasnit. Eh, další zlepšení textu komise, například eh, vytvoření mm, různých fiskálních možností, to může být nutné a tady se pan Zíle těší na konstruktivní spolupráci. Děkuji. Díky. Nevidím řečníka za ALDE, takže se dostáváme k zeleným. Filip Lamberts. Děkuji, pane předsedo. Předpokládám, že liberálové pro úsporu ekono, ekonomiky radši tedy nepřišli diskutovat o návrhu tohoto stanoviska. Je to trošičku vyplýtvání energií, protože je to typické, takový to demokratický deficit, když tedy aby tady takovýto text schvalovala pouze rada, ne, že bych odebíral legitimitu radě, ale velice dobře víme, že je někdy jednodušší přijímat rozhodnutí, která jsou proti eh, obecným zájmům za zavřenými dveřmi než veřejně. Souhlasím s tebou, Sandre, že je potřeba zdravé veřejné finance, ale pokud chceme zdravé finance, veřejné finance, tak potřebujeme i zdravé eh, soukromé finance a provedli jsme tu hloupost, která nás vedla k finanční krizi, protože privátní sektor potom žádá o záchranu veřejný sektor a jediný příklad, jediný příklad, kdy veřejné finance, my nevím, to bylo všecko všude, to byly přebytky soukromého sektoru. To je potřeba připomenout, protože tady toto vlastně vyvolalo eh, tu krizi a to bych byl rád, kdybychom na to nezapomínali. Pokud chceme rozpočtová pravidla, která by byla uplatňována, tak tyto pravidla musí mít smysl a musí se opírat o ekonomickou vědu, nikoli o nějaké náboženství, ale o vědu, ekonomiku jako vědu která vlastně znehodnotila to, co nám kládají, že nad 60% HDP je, e, jsou veřejné finance neudržitelné. Podívejme se na případ jako Japonsko, tam máme 200% HDP. Hmm a přesto financuje tedy své činnosti a priori to nepůsobí žádný problém. Takže za prvé je potřeba, aby to ekonomicky mělo smysl, takže to pravidlo 60% a 3% to bylo zcela politické rozhodnutí a nemá to nic, opakují nic dočinění s vědou, s ekonomikou. Není v tom ani zrnko vědy. Takže ty 3 a těch 60%, to prostě není tak seriózní jako ta zpráva IPCC, která nám má říkat, že od, která hovoří o 1,5 nebo 2 stupních klimat, eh, zvyšování teploty. Navíc bych řekl, že je poměrně paradoxní, že máme posilovat pravidla ekonomické zprávy v okamžiku, kdy rozpočtový deficit celkový Evropské unie nebo eurozóny přešel z 3,7 k 0,9 HDP s těmi stávajícími pravidly, takže říkají nám, že ta pravidla nefungují, ale přitom se rozpočet snížil. Je tedy pod těmi třemi procenty. Ale jak správně řekla Pervánž Beres, někteří zaplatili cenu za tuto politiku. Dnes konstatujeme, že už nejsou veřejné investice. Ano, co chcete? velké investice vlastně nejsou nyní možné, pokud máme pravidla roz... daňová, která znemožňují takovéto eh, investice, tak prostě se nemůžeme divit, že nejsou žádné veřejné investice v současné době a to právě v okamžiku, kdy nejen ta sociální propast se stále prohlubuje v Evropě, ale kdy nám říkají, že budeme muset investovat triliony, milio, tisíce miliard eur, eh, abychom splnili klimatické cíle řek, říkají nám, no můžeme to udělat pouze pokud ekonomika bude fungovat, ale prostě když nebudou lidé, tak už nebude ekonomika, už se nebudeme muset znepokojovat. Takže nesmíme zabíjet, prostě ničit podmínky existence lidí na této planetě. Je jasné, že potřebujeme rozpočtová pravidla, stejně jako potřebujeme pravidla pro soukromé zadlužení. Pokud necháte lidi v situaci, že, vlast, že vlastně budou eh, porušovat pravidla přírody, tak to budou dělat, ale potřeba, aby ta pravidla měla smysl. Pravidla ekonomické zprávy v EU, tak jak existují, prokázaly svou neschopnost aby naše ekonomiky, naše společnosti a naše životní prostředí stálo na pevných nohou. Takže myslím si, že ano, budeme muset revidovat zprávu ekonomických věcí v Evropské unii a myslím si, že nic neděláme proto, abychom to vyřešili. Někdy, když čtu tento text, tak si říkám, no zbláznili se, zbla. Včera jsme viděli Salvini a Pen vlastně bojují proti bruselskému bunkru. Zde chceme zavést automatické mechanismy, které by vlastně zbavily národní parlamenty možnosti zastupovat lidi. Já vám připomínám, že králové, kteří vládli, kteří měli absolutistickou moc, využívali parlament proto, aby se odhlasoval rozpočet a daně. Daně bez zastoupení. A tady vlastně chceme napsat do legislativy, že pokud bychom se mohli obejít bez parlamentu na schvalování rozpočtu, tak by to prostě bylo lepší. To, tady se vlastně dávají argumenty ti, kteří stále opakují, že tato Evropa není demokratická. Musíme se vzchopit a pok- když si čtu ty pozměňovací návrhy, tak nemám pocit, že tedy eh, to zcela funguje v její hlavě. Děkuji. Thank you. Um... O, děkujeme. Tak, eh, teď je tady pan Torvalds, který má slovo, protože je stínový zpravodaj. Ano, já jsem stínový zpravodaj. Zatím jsme neudělali ten náš domácí úkol, abych tak řekl, k této věci, ale eh, dáme paní zpravodajce co nejdříve vědět. Eh, děkuji. Zague Mariza Matias. Děkuji vám, pane předsedo. Už se tak nějak dostáváme do denní doby, kdy musíme začít hovořit o začlenění fiskálního kompaktu do unijního AKI. Nikoho z vás asi nepřekvapí, že my jsme proti. Já jsem ze země, která zaplatila velmi vysokou cenu za tuto politiku a je zde celá řada různých problémů, které zmínili Pervánč a Filip. A já to mohu jen zopakovat. Ale místo toho se soustředím na absenci nebo respektive na příliš velkou přítomnost demokratického deficitu v tomto návrhu. To, o čem tady dnes debatujeme, je jeden ze zbytků toho šílenství, které vedlo k politice úspor napříč EU. Hovoříme o rozpočtové disciplíně, ale to v té směrnici nestojí. Já jsem si jistá, že všichni jsou pro rozpočtovou odpovědnost a tak dále, ale myslím si, že to, co je tady, je velice špatně maskovaný pokus, jak podkopat národní demokracii. To, co tento návrh před námi ve skutečnosti představuje, je schopnost nevolených orgánů silou, tak říkat, přetlačit volené vlády. Je to takové, takové exportované kudeta, takový exportovaný státní převrat do zemí napříč Evropou. A to je nepřijatelné. Tyto nezávislé orgány. Nemají pouze upozorňovat na odchylky a na rozpočtové odchylky. V Portugalsku jsme měli například Radu pro veřejné finance, to je jenom jeden příklad za všechny. Toto je takový ten státní převrat, který uvaluje na demokraticky zvolené vlády různá opatření protlačuje politiku, kterou nikdo neodhlasoval. A vlastně má větší sílu než jakýkoliv manifest kterékoliv politické strany. Takže tady není vůbec žádná demokratická legitimita. A z toho důvodu my budeme vždy proti. Není zde tedy žádná legitimita, ale nejsou tu ani výsledky. Výsledky politiky úspor jsou katastrofální spochybňují samotnou demokracii. A tím pádem zkrátka nechápu, jak se můžeme snažit něco takového začlenit do našeho komunitárního práva. Ten fiskální kompakt to byla pečeť eh, té katastrofy, kterou jsem vám tady popsala. Já jsem byla zvolena v zemi, která za politiku úspor zaplatila velice vysokou cenu – za posledních několik let se nám podařilo se do určité míry obnovit, zotavit se chcete-li, z těch eh, eh, přizpůsobovacích opatření, které nám nás uvalila trojka. Podařilo se nám zvrátit eh, tu politiku, která vždy má nějaké své meze, ale rozhodně naše politika dnes je mnohem lepší než ta politika úspor, která byla předtím. Ale nic z toho návrh komise neanalyzuje. Nezohledňuje to ani ten návrh zprávy, který máme před sebou. To, co je před námi, jde naprosto špatným směrem. A o tom musíme mluvit. Tím, jak roste autoritářství napříč Evropou, Nelze řešit naše problémy tím, že budeme demokratickou suverenitu dále podkopávat. To by tu krizi ještě prohloubilo ten problém je velice výbužný, výbušný. Ten balíček jde zcela proti smyslu Unie rovnocených partnerů. Myslím si, že EU se snaží zkrátka umít si ruce a nepřejmsít žádnou politickou odpovědnost. Děkuji, pan Valli. Děkuji, pane předsedo. A co se týká mé frakce, musím konstatovat, že fiskální kompakt ze své podstaty představuje eh, nástroj naprosto nepřijatelný pro eh, demokratické provádění politiky Evropské unie, zejména v eurozóně. Eh, zavádí do právního řádu, zavádění tohoto fiskálního kompaktu do právního řádu Evropské unie, zejména v této fázi, že by to byla v podstatě taková direktiva, která se zrodila za účelem eh, převedení do práva veškerého obsahu té mezivládní dohody. To je něco, co jakoby vůbec nereagovalo na krizi uvnitř EU, uvnitř eurozóny. Podle mého názoru máme základní priority, a tedy vytvářet eh, kompenzační nástroje a nástroje pro sdílení rizik uvnitř EU. A to je zásadní abychom zajistili eh, fungování optimální eh, revalutace, například eh, pokud někdo nedodržuje pravidla, tak abychom to srovnali podle Maastrichtské dohody. Říkal to pan Lambert, říkají to velcí ekonomové ve světě a pak máme velké politiky v Holandsku, ve Finsku, v Německu, v Rakousku, kteří nám vnucují tuto politiku která podle mého názoru konkurenceschopnostně eh, zvýhodňuje právě jejich země. Je velice nebezpečné ovlivňovat demokraticky zvolené vlády a nutit je k určitým rozhodnutím, která by z určitého úhlu pohledu mohla znamenat eh, dopad vývoje ekonomického tam, kde jsou sociální problémy, tam, kde jsou společenské problémy. Eh, pod záminkou dodržování velice málo flexibilních pravidel, tak jak jsme to viděli v tom eh, paktu růstu a stability, v Sixpacku a potom v tom fiskálním kompaktu. V podstatě by to vedlo k dalšímu podkopání, umenšení konceptu demokracie a důvěru, eh, podkopalo by to také důvěru evropských občanů v evropský projekt. Takže tato směrnice, jak říkám, která má něco vnucovat členským státům, musí být zamítnuta. Je potřeba paní zpravodajce vysvětlit, aby změnila právní základ, aby se mm, šlo směrem kvalifikované většiny spíše než jednomyslnosti. To je podle nás mm, něco, co by mm, mohlo přivést Evropskou unii do takového sociálního kontextu, kde jižní země eh, s tou příští cyklickou krizí, která nutně přijde, aby eh, jak si začali si uvědomovat, že ten systém, který je nastaven, není schopen zajistit sdílení rizik, protože v podstatě až příliš předává odpovědnost společnosti a občanům kteří tím pádem jsou tlačeni k tomu, aby volili takové strany, které pochopily ten mechanismus fungování EU. Jsou to nástroje, které připravují nepřijatelné, nepřijatelná řešení eh, pro tuto měnovou Evropskou unii. Takže eh, z tohoto úhlu pohledu je naprosto zásadní, abychom eh, podchytili tento konflikt, ten konflikt mezi evropskými občany a mezi fungováním EU. Je to vlastně prvek, který vytváří, eh, který nás rozděluje spíš, než aby nás spojoval. To je fiskální kompakt. Děkuji vám. Děkuji. A teď jdeme na Catch the Eye. Markus, pak já. Děkuji. Já jsem s velkou trpělivostí všechny poslouchal a překvapilo mě, o čem to tu vlastně mluvíme. Tady vůbec nejde o nové vyjednání fiskálního kompaktu. Jde o to, jak se to řeklo, zda ten fiskální, ten fiskální kompakt má existovat jako mezivládní dohoda, anebo zda bude transferován do unijního práva. Samozřejmě klidně můžeme vést celou tu fundamentální diskusi a já si myslím, že státy, které se příliš zadlužují, tak v podstatě zajišťují masivní převod eh, peněz daňových poplatníků těm, kteří mm, jak si mají odpovědnost za tu krizi v první řadě. A eh, my si musíme říci, zda budeme brát peníze daňovým poplatníkům a budeme to dávat eh, zcela jiné skupině obyvatelstva. Já si nemyslím, že to je úplně sociální. To ty peníze klidně můžete nechat Eh, lidem, nemusíte je vůbec zdanit, protože když je zdaníte, tak stejně musíme platit hlavně druhy, dluhy. Eh, Japonsko je, může být náš příklad, eh, tam mají 10 let stagnaci, upřímně řečeno já takový model nechci. Je potřeba mít možnost nějak financovat sociální náklady v EU. A za další, to bych rád také řekl velice jasně, Řekl bych, že v žádném hlavním městě eurozóny zatím nepochopili, a to není severojižní problém, v žádném hlavním městě nepochopili, že euro eh, v porovnání s národními eh, nástroji je vlastně cizí měna a tak je s ní potřeba zacházet. Je to měna, na kterou národní ekonomika nemá vůbec žádný vliv. A tím pádem by se konečně měli poučit, že žádná země si nemůže dělat, co chce, protože přes euro, přes měnovou unii, mají rozhodnutí v zemi A dopad na všechny ostatní země eurozóny. A tím pádem ano, svoboda je omezená, je vyšší odpovědnost, protože nemůžeme myslet pouze na sebe, musíme myslet na naše partnery a sousedy a pro někoho je to možná obtížné ale musíme skoncovat eh, s, s tím přemýšlením, že jsme měli ty staré dobré časy, když jsme měli liru a frank a belgický frank a jakýkoliv, eh, co, co já vím ještě jaký, kdy jsme si mohli vytisknout, co jsme chtěli, kdy jsme chtěli. Tady to je určitá omezená suverenita, je potřeba přemýšlet o euru jako o, ze, o měně třetí země. Možná kdyby pochopili toto, tak by to bylo snazší. No, eh, já si lobuji za to, že eh, ta, ta sociální smlouva stále, stále platí, že ano. Eh, ten, kdo tvrdí, že prostě ta, ten návrh Evropské komise eh, ničemu nepře, ne, nepomáhá, tak obelhává sebe i své, i své voliče. Otázka je, zda tento návrh bude, jak říkám, mezivládní, anebo v unijním právu. O víc ve finále nejde. Takže já se těším na další debatu a budu si přát, abychom se v nich soustředili na to, o co tady jde. Svět se nezlepší, když tu zprávu zamítneme. E, pouze to nebudeme mít a nebudeme mít jako Evropský parlament nic, čím se budeme moc pochlubit, což je výsledek práce těch, kteří tady takto vášnivě hovořili. Děkuji vám. Tak, teď budu mluvit já a pak další. Ano, já jsem také zapsán. Mám právo hovořit v rámci Catch the Eye. Je to velice zajímavá diskusa, je dobře, že ji vedeme. A je to vlastně tak trošku paradoxní diskuse, protože ta směrnice nejen, že zač- začlenuje ten fiskální kompakt do unijního práva a provádí v něm také určité neúplně malé změny, takže to bychom také mohli probrat. Ale jsou zde dva argumenty na opačných stranách, které jsou oba pravdivé. Za prvé je jasné, že nemůžeme sdílet měnu, pokud nebudeme mít společná pravidla, která mohou být flexibilní, ale nemohou být porušována musí být respektována. To je princip, který lze spochybňovat jen těžko. Za další, to se také spochybňuje těžko, to je, že jaksi ta pravidla dnes nejsou dokonalá. S tím nelze souhlasit, protože to bylo dokázáno a moc dobře to nefunguje. V podstatě fungovaly lépe, čím více flexibility v nich bylo. Je jasné, že ta ustanovení, jak jsou v tom SGP, ty, ty, jsou výrazně procyklická a neumožňují řešit recesy a ne, neřeší dostatečně společné investice. Jedna věc, co říkal Markus, je naprosto pravdivá. Ať už uděláme s touto směrnicí cokoliv, Eh, nejenom, že fiskální kompakt bude existovat i nadále, ale zejména pakt růstu a stability bude existovat, protože fiskální kompakt jako takový není nic moc víc než to, že žádáme členské státy, aby do vlastní legislativy zadali eh, jaksi povinnost eh, implementovat pakt růstu a stability. Takže de facto říkáme, že ten vyrovnaný rozpočet je vyrovnaný rozpočet tak, jak ho interpretuje komise. Takže pokud provádíte flexibilitu v SGP, tak eh, to automaticky platí také v rámci fiskálního kompaktu. Takže mm, máme SGP a fiskální kompakt a ty budeme mít i dál. Takže co je toto za návrh? Ten návrh v podstatě je svým způsobem zajímavý, ale podle mě to nestačí, obsahuje mnoho problémů. Ten návrh pozměňuje, mění celý článek 3. To je tady má interpretace, kterou samozřejmě bychom si měli vyjasnit. Já si myslím, že to je poměrně jasné z těch eh, úvodních ustanovení. Takže nahrazuje článek 3 fiskálního kompaktu a co je velice zajímavé v eh, článku 3.1 bod A, že to, že jaksi ta střednědobá struktura je jedním z cílů, eh, takže tento návrh eh, to není jenom ten střednědobý cíl, takže tam jsou samozřejmě ty, ty číselné návrhy 0,1 a tak dále, pak to SGP zavedlo cíl 0,5 pro vysoce zadlužené země, což všechno padne, ale o co tady tady jde? Ta směrnice toto dělá tím, že jak si mění závazná střednědobá pravidla o zadlužení což také může být nedostatek, tedy že budeme mít více flexibility v rámci definice vlastních cílených eh, vlastních cílených opatření ve střednědobém horizontu, ale jakmile si tu cestu načrtnete, musíte se jí držet. A to samo o sobě je možná takové negativum, které třeba dává smysl, ne tak, jak jsme to původně eh, zamýšleli, ale já bych vůči tomu nebyl úplně uzavřený. Jde o to, že když zároveň chcete pozměňovat pakt růstu a stability a dáte význam tomu, co se píše tady, to znamená jeden ze střednědobých cílů, a zatímco v paktu růstu a stability se hovoří o tom hlavním střednědobém cíli, tak to, co je napsáno tady, vlastně nic nemění a jsou to jen prázdná slova. Pak tam máte jenom tu dodatečnou rigiditu co do plnění té střednědobé cesty, plus tam máte tu rigidní roli rozpočtového orgánu, který může zasahovat do parlamentních procedur, což je z ústavního hlediska tak trošku hraniční. A tam to negativum už není. Aby to bylo negativum, tak eh, to v podstatě znamená, že vám tady něco dám a tamhle si zase něco vezmu. Takže pokud nepozměním pak růstu a stability, pak tady žádné negativum nemáme. A o to jde. Že nemusíme zároveň otevírat pak růstu a stability, nebo respektive, abychom toto projednávali, tak eh, ten pakt růstu a stability otevřít musíme, protože tak, jak je ten pakt, eh, fiskální kompakt, eh, jak je teď, tak vlastně se nic nezmění, což není dobře. To, co řekl Markus, je pravda. Když toto odmítneme, tak nic nezlepšíme. Ale je také pravda, že pokud nemáme žádné to negativum, tak v podstatě tady máme dodatečnou vrstvu rigidity, A abych to řekl úplně upřímně, tak tento text je, je lepší než ten článek 3 v tom fiskálním kompaktu. Ale když něco za něco, no tak něco za něco. Má osobní pozice je, že pokud se nereformuje, nezmění pakt růstu a stability, je toto promarněná příležitost a není akceptovatelné, aby toto se posunulo dále. E, což tedy jak si jednak znamená že se nezmění právní základ. Já vím, že to bylo danuty velice chytré, aby se vyhnula jednomyslnosti, ale to nesmíme připustit, protože jestli si dobře vzpomínám, tak eh, tato směrnice nahrazuje článek 3 fiskálního kompaktu. Článek 3 fiskálního kompaktu byl proveden v rámci mezivládního postupu. Proč? Protože Cameron byl proti tomu navrhovanému pozměňovacímu návrhu toho protokolu a ten původní návrh eh, který byl na, na stole u Rompuje, který se pak změnil v tu mezivládní dohodu. Tam šlo o článek odstavci 2, ne k odstavci 3. Takže změnit to v odstavci 3, to by byla velká změna, která by šla proti tomu, co měl původně celý fiskální kompakt být. To je tedy z, z mého právního a historického hlediska ten důvod, proč tu změnu právního základu nikdy neakceptujeme, protože by to změnilo jaksi historické okolnosti. Toto tedy není pouze procedurální změna a integrace protokolu, to je vlastně nahrazení fiskálního kompaktu, který existoval od začátku a byl považován za významný přídavek k tomu protokolu, protože v tom protokolu eh, tam není žádná doložka o vyváženém rozpočtu. Tam, je pouze, tam jsou pouze ta 3% a těch 60%, takže my tam dáváme takovou třetí odrážku. Je to významná změna toho protokolu správního hlediska a já neakceptuji argument, že by to mohlo jít do odstavce 3. Musí to zůstat u odstavce 2. Takže je to velice užitečná diskuse, jsem rád, že jsme ji vedli. A myslím si, že bychom ji měli dále vést v duchu naslouchání si nejen opozice, takže tu diskusi chci vést i nadále, ale je to jasné, to je podobné jako v radě, všichni vědí, že tato složka se prozatím nikam neposune. To, to si dobře uvědomujeme, pojďme to využít jako základ pro diskusy. A e, uvidíme, zda se nám podaří toto citlivé téma vyřešit nějakým komplexnějším způsobem. E, teď není ta pravá chvíle. A ještě bych rád řekl svému příteli Marko Valimu, ten způsob, jakým vy, jak vaše vláda, vaše většina řeší problém fiskálních pravidel, je velice poškozující vůči jakémukoliv pokusu vylepšit naše pravidla, protože spochybňování samotné logiky pravidel je ta nejlepší cesta, jak ještě dále stížit a zabetonovat pozice, všech ostatních, kteří jsou proti potřebným změnám, které, které v našich pravidlech potřebujeme. Takže pojďme diskutovat inteligentněji, nějakým způsobem, kde si budeme všichni naslouchat vzájemně. Protože v pozici každého i toho největšího odpůrce naší pozice je alespoň zrnko pravdy. Pokud ehm, se nebudeme řídit tímto základním principem evropské tvorby politiky, tak se nedostaneme vůbec nikam. Tolik tedy sdělení od eh, vašeho politického nepřítele ligy a pěti hvězd. Pan Mann. Děkuji. Myslím si, že je to velice důležité téma. Pan předseda má pravdu. Souhlasím, že je to velmi užitečná diskusa, ale myslím si, že musíme být také opatrní. Musíme pracovat na těch rozdílech, které na o těch odstraňování Markus má pravdu, když nespochybňujeme tento fiskální pakt, ale když se podíváme, proč je v, Německu, v zemích jako v Německu dobrá, smysluplná, úsporná politika, tak abychom vlastně nepodkopávali lidi, ale abychom umožnili schromáždit ty peníze a potom je dávat do smysluplných investic ve prospěch občanů. Zde se spochyb... někdy se to spochybně jako určitá mantra, že tedy musí být vnesena větší flexibilita do tohoto paktu, ale to asi nemůžeme připustit v těch zemích, kde ekonomika funguje. Nic nepadá z nebe, prostě je to otázka strukturování. Také musíme mít určité mechanismy, které pak musí být rozumně smysluplně využívány. Je tedy potřebujeme mezivládní řešení a potřebujeme tu strašnou jednomyslnost, ale ty důležité prvky vlastně by se měly zapracovat do této ekonomické politiky. To, co v Itálii se v současné době uh, ne, ne, nemůžeme ignorovat některé tyto záležitosti odbourávání dluhu. Potřebujeme, eh, aby se plnily eh, sliby, aby se dávaly takové sliby občanům, které budeme schopni splnit. Musíme mít vhodné eh, nástroje. To si myslím, že je jediná cesta Men. a také jeden jasný vzkaz se vstupem do Evropské unie. Všechny státy vlastně odevzdali část své odpovědnosti a svrchovanosti, a to dobrovolně. Dobrovolně se jí vzdali, takže musíme se podívat některé připomínky, eh, které zde zazněly, jsou určitě rozumné. Pokud tedy tam, kde je solidarita skutečně po, potřebná a smysluplná, tak ano, ale ať už to je v vpravo nebo vlevo, tak musíme se sjednotit. Já si myslím, že je dobré, aby ta debata se vedla také v hlavních městech. Musíme v ní pokračovat. Nemůžeme spochybňovat všechno, čeho bylo dosaženo. Existují dobré příklady, ale musíme si také položit otázku, proč to funguje aby se investovalo tam, kde vlastně se přijímají ta smysluplná a dobrá sociální opatření. To by byl rozumný a přijatelný eh, kompromis. Thank you. Last... Děkuji a poslední Pervan Šperes. Děkuji. Já také bych chtěla vstoupit do této diskuze, poněvadž mám za to, že jaksi nějak to bylo špatně pochopeno, protože to žádná malá kauza není přece. Všichni víme, z jakých podmínek se to přijatlo a byla to podmínka vůbec, abychom měli e MS. Proto máme TSG, takže my jsme to ale ve skutečnosti ani nepotřebovali. A dnes ale máme již právní rámec, to je six-pack, two-pack máme a podle toho musíme fungovat. A mm, dnes bychom měli mít možnost otevřít a já chápu roli parlamentu. Aspoň mm, chceme tedy, aby e, to již nebyl mezivládní nástroj, aby to e, začalo být komunitárním nástrojem. A my vždy jako socialisté jsme vždycky říkali, že ale to nelze bez vyhodnocení fungování tohoto. Bien sûr, moi je, je l'ai redis tout à l'heure quand on était dans... A mm, tohoto nástroje. A mm, e, každý samozřejmě musí respektovat ale cestovní mapu nějakou, nějaký e, prostě e, všichni jsme přece vlastníkem eura a musíme takto se s ním stotožnit ale v určitém okamžiku máme právo přece si položit otázku, zdali fungování těchto pravidel je eh, v pořádku. Thomas Mann zde hovořil o <clears throat> deficitu a já si kladu otázku, jaký dopad to má na evropskou ekonomiku. Náš výbor začal s Junckerovým plánem. No co to je? tento Junkrův plán. My jsme ho akceptovali, ne abychom mu udělali radost, ale my chceme, aby eh, zde ne, eh, se nebránilo eurozóně mít investice, které budou uspůsobeny potřebám a které budou řešit výzvy eurozóny. Já nechci poukazovat na situaci v Německu, ale po každé Německu vidím a konstatuji, eh, že ta, ta otázka, že tam je, pořád se mluví o veřejných investicích, jako by měly mít úroveň. A to není, protože v dané zemi je přebytek, že by nebyl, nebylo možné si tam položit otázku. Cílem ekonomiky není jenom být v přebytku a prodávat auta v Německu. Ne Tady jde o to zajistit přece mm, slušný život pro spoluobčany. O to jde. Já se omlouvám, že, protože ono, když francouz mluví o Německu, tak to není dobré a naopak taky ne, leda, že bychom se dohodli. Abychom se dohodli, tak musíme dát na stůl jasně problémy. Já vím, že moje země není vždycky příkladem, pokud jde o snižování veřejného deficitu a pokud jde o veřejné výdaje ale eh, z pohledu udržitelnosti veřejných investic, tak já si myslím, že my v tomto legislativním období nemůžeme eh, z toho udělat jenom administrativní akt a integrovat TSŽ do komunitárního práva, bez toho aniž bychom se nepodívali na eh, to, zdali naše hospodářské politiky jsou relevantní, aktuální. A tady, jak si komise, myslím si, že to nedělá, jak by měla. A měli bychom korigovat proto eh, tu eh, perspektivu, kterou nám navrhuje zpravodajka, protože pokud bychom to udělali takto, tak bychom přišli o tuto příležitost a nelze eh, v takovýchto otázkách nelze se držet pouze litery předpisu. Děkuji. Harmonogram je následující. Hleda, že by ještě nech... Ne, chcete ještě slovo? Chcete? Ne. je, mm, je deadline pro pozměňovací návrhy 18.10. 12. Eh, listopadu budeme projednávat a hlasovat ve výboru Ekon se bude podle plánu zpravodajky, i když je to mm, 27. listopadu 2018. A nyní další bod, což je výroční zpráva o bankovní unii. Thomas Mann? Ne, ne, omlouvám se. Nils Torvalds, to byla chyba. Nils Torvalds a stínovým za EPP Thomas Mann. Omlouvám se, Nilsi, máte slovo. Já myslím, že Thomas Mann by určitě byl výborným zpravodajem. Chtěl bych se podívat do historie, protože diskuse, kterou jsme právě vedli, tedy o fiskálním kompaktu, tak eh, také jaksi eh, poznamenal naši historii. Začal bych 60. lety. Asi si pamatujete, možná si nepamatujete, ale tak se podívejte do historie na summit v Hágu. Willy Brandt tam přišel s novým nápadem. A to Němci již měli dost toho, že pořád se všichni tlačili do stejného postoje a oni měli dynami- více dynamickou ekonomiku spolu s Holandiany a museli revalovat a svoji měnu ostatní devalvovali a takže takto situace se pořád takto opakovala, vracela. A tudíž Willy Brandt přišel s myšlenkou a to vytvořit takový fond, Evropský měnový fond, do kterého Němci by vložili 20%, jak se říkalo, svých tedy měnových rezerv. Ale za jedné podmínky. A to, že všichni se pokusí mít fiskální politiku, která půjde stejným směrem, protože bez stejné fiskální politiky, tak takový, nebo mě stejné měnové politiky, tak ten systém by nefungoval. Smutná věc na této historii je, že pořád čekáme na výsledky. Pořád lidi nepochopili, že musíme mít Evropský měnový fond a že musíme mít pravidla, protože jinak Eh, v podstatě někdo se poveze zadarmo a to v ekonomice není dobré. Takže to je základní kontext. A já doufám, že v příštích letech budeme schopni eh, eh, se vrátit k samotné podstatě. Bankovní unie je něco velice zajímavého, když se podíváme do historie, kterou za sebou máme. A i to bylo hodně kritizováno, ale ukázalo se, že to má své výhody a z finského pohledu můžeme prokázat. Tento týden v pondělí <clears throat> největší skandinávská banka Nordea se vrátila do Helsinek kvůli bankovní unii, protože bankovní unie jim dala najednou, jim dala právní rámec, který je stabilnější než to, co měli ve Švédsku, což většinou se považuje za stabilní prostředí. Není překvapením, že v návrhu zprávy, jak jsem řekl, tak eh, vysílám pozitivní signál, ale nezapomínejme, že to není finský projekt. A eh, že tedy eh, završená bankovní unie všechno vyřeší, protože kromě toho musíme taky zajistit, že ta bankovní unie bude mít koherentní sadu pravidel, transparentní dohled a řešení krizí bank. A takže zpráva eh, v podstatě je stejná ve struktuře jako předchozí, eh, to znamená dohled, řešení Eh, řešení bankovních krizí a další. Takže pokud jde o to první, takže tady jde o prosazování pravidel pra, proti praní špinavých peněz v bankovní unii. Nedávný případ zde máme ve Finsku, kdy policie eh, eh, vtrhla do jedné firmy a tam zjistila kromě praní peněz i e, tedy zlatý pas z Malty, takže zajímavý problém zatím. To také musíme napravit. A dále jsem chtěl zdůraznit, že e, žádný deficit nebo dluh státní denně bez rizika, takže mm, takže protože to může však být, e, to už nezůstává je v hranicích daného státu. A dále, nezapomínejme, že nebonitní úvěry, to je velký problém v některých částech Unie. A <clears throat> z tohoto pohledu primární odpovědnost je ale na bedrech členských států a bank. E, tady jinak to nejde, nic zázračného to nevyřeší, tento problém nevýkonných nebonitních úvěrů, takže mm, pokud si to někdo myslí, tak se podívejte na 30. Eh, léta ve Spojených státech. Pokud jde o Brexit, tak je třeba, aby se orgány dohledu připravili na tu velkou změnu. Ale i nejenom veřejné orgány, ale i privátní sektor musí být připraven. Ta část dohledu nebo dozoru, zde připomínám roli ECB, jakožto monitorovacího a dozorového orgánu. O tom jsme diskutovali s představitelem centrální banky a já, je, diskuse je, se točí kolem toho, zda je dobré, aby obě funkce dělala ECB. Pokud jde o řešení bankovních krizí, já e, vítám plán ESM e a e, Evropského měnového fondu a zase historie nám ukazuje, že to je potřebné. Ale to musí být jasně podmíněno, tak aby zde byla zakotvena odpovědnost a aby nedošlo k nějakým škodám. Dále pravidla a obezřetnostní kapitalizace, to je třeba vyjasnit a musí zde být dán eh, soulad se pravidly mm, státní pomoci. Je třeba, abychom měli úzkou spolupráci mezi ECB a Single Resolution Board. A nakonec já, eh, pokud je bude Odis, EDIS, tak já nechci zde eh, se vměšovat do práce kolegy, ale je třeba, abychom i zde respektovali eh, principy rizik a sdílení rizik, tedy a ne eh, naopak. Ne, abychom zvyšovali riziko a pak se ho snažili hodit na někoho jiného, sdílet ho. Takže je Všichni souhlasíme s potřebou stabilního robustního systému, který posílí odolnost našich bank a umožní větší růst. A budu se těšit na užitečné náměty od stínových a dalších kolegů ve výboru a já se budu maximálně snažit, abych reflektoval vaše náměty a doufám, že předložím návrh, který podpoří drtivá většina našeho výboru. Děkuji, pane předsedo. Děkuji pane zpravodaji, děkuji. Teď první stínový Tomas Mann. Musím poznamenat, že mm, zde máme takové auto, mám, mám zde tedy tady je to máme smůlu, protože když svítí slunce v Bruselu konečně, tak musíme stáhnout rolety a nevidíme žádné slunce, ale světlo snad máme, takže Tomas Mann. Ano, děkuji, pane předsedo. Doufám, že ta tma, kterou zde máme, nesouvisí s tím tématem, které zde projednáváme. Nils Torvald zpracoval velmi dobrý text, za tomu děkuji zejména ty vzkazy, které tím vysíláme, jsou důležité, jak ty mm, pozitivní, tak ty kriticky konstruktivní. Všichni samozřejmě chceme, aby to fungovalo, aby bankovní unie vlastně to je vlastně ústřední krok pro fungující eh, jednotný trh, fungující podmínky hospodářské konkurence a pro všechny účastníky potom aby náklady na, nebo bankovní poplatky nerostly tak výrazně. Finanční modely pro malé a střední podniky aby ty nemělo to na ně negativní dopady. Také proporcionalita musí zůstat zachována. Bankovní unie musí být stabilnější, s tím souhlasíme. Diskuse o systému EDIS a o office pojištění, zajištění vkladu, v tom se bude pokračovat. S mnoha, mnoha bodech souhlasím se zpravodajem. Unie kapitálových trhů musí být dokončena. Ano, rozmanitost, čet, četnost bankovních modelů musí být chována podle stabilní báze, která podpoří konkurenceschopnost našich bankovních systémů v globálním systému jasné na legislativa proti praní špinavých peněz a která je, je také potřeba prosazovat tedy v rámci celé bankovní unie. Členské státy a jejich dohledové orgány musí se hra, musí hrát roli v, v důleži, v, v, rozšířit oblast jejich kompetence. Zabývají se je velice důležité téma je zajištění vkladu. Brexit samozřejmě může mít negativní dopady, musí se řešit eh, odpovídajícím způsobem mezi bankovní unii na jedné straně a vztahem s bankami, které nebudou členském státě EU. Všechny zúčastněné subjekty se musí zapojit do této diskuse a dohledové orgány musí být připraveny na rozdílné, na různé scénáře, pokud nebude plněn plán A, tak aby měli plán B. Musí tedy toto to rozumně přispívat. Nyní zase zám, nezačíná svítit sluníčko na tu sluncem zalitou zprávu kolegy Torvalce musíme také dosáhnout toho, aby určitá rizika byla odstraněna do největší možné míry. Myslím si, že kolega Torvald skutečně zpracoval velmi dobrou zprávu. E, některé pozměňovací návrhy půjdou dobrým směrem, tu zprávu posílí a nikoliv oslabí a já mu ještě jednou srdečně děkuji. Děkuji mnohokrát. A další řečník hm, Fernandez. Děkuji, pane předsedo, dobré odpoledne a už se nám vrátilo světlo slunce, to mě těší. Já zaprvé bych chtěl poděkovat za práci zpravodaje Torvalce. Myslím si, že dokument, o kterém dnes jednáme, je Eh, mm, dobře vyvážený, dobře nasměruje naši diskuzi, kterou povedeme ve výboru v příštích měsících a samozřejmě mm, nemohu souhlasit se všemi body, ale já si myslím, že je to eh, užitečný dokument eh, a, a jako základ pro konstruktivní debatu v našem výboru, abychom se mohli v příštích měsících dohodnout. Finálním dokumen, cílem dokumentu je tedy analyzovat eh, bankovní unii. Ale je, ta bankovní unie není kompletní a mm, my máme zatím máme evropskou regulaci, tedy na regulaci všech bankovních institucí, máme evropský dozor nad všemi bankovními institucemi, máme i subjekt, který bude řešit případné krize banka, máme fond, tedy, který umožní E, e, tedy jejich záchranu. A, takže do budoucna, pokud budeme mít problém s konkrétní bankou, tak je, by bylo rozumné, aby kromě té prv, primární odpovědnosti tedy těch představitelů banky, aby zde byla i evropská odpovědnost, protože my odpovídáme za regulaci, za dozor, za kontroly, to přece realizují evropské orgány. Nicméně v tomto případě, jak říkám, v případě bankovní krize, se stávajícím modelem a v, ten, v tomto okamžiku vývoje bankovní unie, tak to by byly členské státy a jejich záruční fondy, mm, které by v podstatě mm, byly tou konečnou instancí, která by zaplatila eh, těm mm, střadatelům za jejich vklady, záruky za jejich vklady by vyplatila. Takže zde je velká nerovnováha, protože my kontrola, kontrola Eh, se provádí eh, z jedné úrovni a nakonec ale v podstatě eh, někdo jiný bude platit za ty chyby, které případně v tom dozoru byly spáchány. A od krizi, od krize, tedy některé země, které kontrolovaly, dohlížely nad bankami, tak také i nesly ty ztráty, protože ta odpovědnost za, eh, byla na národní úrovni, ale teď <clears throat> my máme již společné instituce, tak by bylo těžké vlastně vysvětlit potom občanovi, že občané z jedné země musí v podstatě ručit eh, za vklady a jen, jenom kvůli tomu, že evropské orgány eh, neplněly dostatečně svoji kontrolní roli. A zde mm, ta situace musí být vyvážená, mm, rovnováha v bankovní unii. A proto je třeba zde zdůraznit v tomto dokumentu právě nutnost e, završit vývoj bankovní unie, abychom měli společný systém e, zajištění vkladů, nějaký backstop spolu s bankovní unii, tak abychom mohli čelit příštím krizím a proto v příštích týdnech a měsících, až budeme diskutovat o dokumentu, tak my předložíme pozměňovací návrhy v tomto duchu. Ale předem, předím, předjímám tedy, že musíme co nejrychleji dokončit bankovní unii. A v každém případě o tom budeme diskutovat a dohodneme se určitě. A já ještě jednou chci poděkovat Torvalcovi. My jsme společně spolupracovali na jiných zprávách a určitě tedy zde hm, s velkým potěšením budeme diskutovat i v tomto kontextu. Děkuji za pana Zileho z ECR, pan Lums. Ano, já se pokusím to zkrátit. Spravodaj se omlouvá, protože zde nemůže být, protože se účastnit národních voleb v Litvě, takže se omlouvá. Děkuje za velmi vyváženou zprávu o bankovní unii je velmi užitečné, že tato výroční zpráva zohledňuje události uběh, uběhlého roku, zejména pokud jde o ty skandály s praním špinavých peněz. Je tedy potřeba posílit ustanovení v této oblasti. A Robert si myslí, že musí být jasněji eh, hovořeno o těch obezřetnostních opatřeních, tak aby eh, se to v budoucnu posílilo. Není zcela spokojen eh, s tou, se zachováním rozmanitosti evropských bankovních modelů, které vlastně někdy explicitně usnadňují praní špinavých peněz a financování terorismu. Oceňuje práci na této zprávě, která je stručná a přehledná a těší se na další diskusy. Děkuji. Filip Lambert, další za zelené. Nebo ne? Vy jste stínový zpravodajka. Můj šéf jaksi si toho nebyl vědom. Ne, omlouvám se. Ne, ne, ne, nebudu tedy využívat řečnického času. Dobře, tak Miguel Viegas, vy jste si vědom toho, že jste stínovým zpravodajem? Pokusím se něco zaimprovizovat. Dobře, budu hovořit portugalsky jako obvykle. Je zřejmé, že musíme sdělit naše obavy týkající se tohoto tématu, protože konstatujeme, že pokud jde o základní principy, které jsou základem bankovní unie, tak důkaz jejich efektivnosti zatím prostě nebyl předložen. To big to fail. Od, zača, od založení bankovní unie vlastně třetina bank zanikla. Je zde ten fenomén soustředování, koncentrace, který, nás, který nám působí starosti. Potom je zde otázka záruky, která vyplývá z rozsahu toho systému, z velikosti systému. A problém, který vyvstává, stále není eh, řešení. Otázka řešení sporu ukazuje na celou složitost této situace. A v konkrétním případě Portugalska vidíme, že stále zde vlastně jsou jaksi věnovány veřejné prostředky na záchranu. 700 milionů eur bylo poskytnuto formou záruky pro banku. A o tom se prostě hovoří, že vlastně ten fond pro řešení sporu nemá, jak, není vůbec důvěryhodný, protože... A potom, co se týká dohledu, jsme v podstatě bombardováni informacemi z různých stran, které by měly svědčit o tom, že vlastní mění bank, což vyplývá z, Bazil, z, z nařízení Bazile, Bazileje 3, a toto samozřejmě závisí ale na různých způsobech výpočtu aktiv bank. Takže pokud tedy konstatu, zjistíme určitou páku, která se využívá, ten poměr, který se využívá, tak vidíme, že vůbec nedosahujeme robustního systému bankovního, o kterém hovoříme. Naše hodnocení je tedy poměrně negativní. A působí nám to starosti, protože uh, vidíme, že se zde profiluje opět budoucí ekonomická krize. A dělá nám to starosti, protože nechceme znovu zažívat epizodu, která je stále v našich myslích a která negativně postihla spoustu evropských občanů. Děkuji, Marko Vali. Děkuji, pane předsedo, děkuji eh, panu zpravodaj za jeho návrh. V rozličných bodech eh, bude muset být eh, upravena, protože naše politická pozice je zkrátka jiná. Eh, jak víte, Evropská unie je rozčleněna na tři pilíře bankovní unie, pak máme dohledový systém, který je podle nás velice problematický. Příliš jsme se soustředili na, na jaksi úvěry které se dostávají pod tlak. A málo jsme se soustředili na tu finanční část, to znamená aktiva druhé a třetí úrovně, to všechno v těch francouzských a německých bankách a obecně ve severní Evropě, kde máme systematické instituce velice rizikově založené a e, vlastně riskujeme až vlastně ignorování vážných problémů a vytváříme problémy, kde v podstatě nebylo potřeba žádné problémy vytvářet. Takže v návrzích zpravodaje tedy začlenit ty eh, státní dluhy a v podstatě začlenit je do toho hodnocení rizik u bank. Eh, to je podle mě nedoceněné eh, já si myslím, že musíme zvážit, jaký dopad by toto mělo na bankovní systémy a eventuálně také ekonomicko-sociální a dopad na celou měnovou unii. Takže podle mě to je eh, politicky za to nepropustná cesta. Bude potřeba, abychom si uvědomili, že my děláme politiku a nemůžeme se chovat takto. Musíme být hlavně racionální v našich návrzích. Co se týká jeho pozice na téma eh, NPL, v rámci ECB, eh, e tak eh, tady chceme řešit eh, ten velký problém NPL na evropské úrovni. No to budeme muset udělat. Některé země se hodně snaží v bankovním sektoru. Jde o to, abychom na to příliš netlačili, protože konsekvence nějakého okamžitého seškrtání špatných úvěrů, to může vést k další vážné bankovní krizi, což pak může vést k velkým problémům i pro obyčejné občany. Takže ono to není samozřejmě automatická kauzalita tam, ale může nám to udělat velké problémy, takže já bych řekl, předtím, než začneme něco takového navrhovat, buďme odpovědní, politicky odpovědní a velice citliví. A to i e, ze strany aktérů, jako je ECB kde jak si víme, že ECB není ten orgán, který vytváří pravidla, jsme to my a e, rada, takže ECB nemá vlastní politiku, je to rozhodnutí parlamentu a rady, e, které založí, které vytvoří ta pravidla i o NPL. Co se týká e, toho otáz, té otázky rezoluce, rozpouštění orgánu, podle nás to musí být radikálně revidováno, musíme to probrat eh, s kolegy, abychom vypracovali ten nejlepší možný systém. Bankovní unie je potřeba dokončit, v rámci sdílení rizik bude mm, potřeba mm, se podívat na ten známý projekt eh, toho systému EDIS, který je potřeba schválit co nejrychleji. Je jasné, že pokud eh, budeme i nadále se snažit redukovat rizika a jejich sdílení, tak upřímně si myslím, že předtím, než to celé, než tu celou bankovní unii dokončíme, tak se nám to tady celé rozpadne. E, jak říkali ostatní kolegové, tak e, ta diskuse o BSR, to oddělení bankovní činností, to musí být základní prvek bankovní unie. E, to musí být hlavním úkolem naší legislatury. Musíme vytvořit nějaký systematický systém, jak reagovat na bankovní krize Pane Langene, vy jste měl dnes velkou flexibilitu v řečnické době, takže to si jistě pamatujete, ano. A teď eh, pánové se překřikují. Ano. Já ten bonus nevyužiji sám. Eh, děkuji panu Valimu. ENF tu nemáme, takže má slovo pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. No, řekl bych, že některé ty věci, které tady zazněly, hlavně tam, kde se mnou stínoví zpravodajové nesouhlasí, tak eh, to jsou věci, které už dlouho víme. Většina z nich se vrací k nevyváženému rozpočtu a nedostatečné produktivitě. Pokud nejsme schopni tyto věci napravit, tak eh, nebudeme schopni opravit ani ten systém. Takže to je jedna věc. Druhá věc, eh, při vší úctě, pane Valli, Myslím si, že státní dluhy v Itálii, to je zvláštní případ. Možná bychom se mohli snažit najít nějaké řešení společně, ale přímě si nadělám velké naděje na nalezení nějakého řešení, kde bychom on a já našli eh, nějaké ideální řešení pro tu zadluženost. ale eh, uvidíme, zda třeba eh, tady půjde něco napravit. Otázka NPL, eh, to je v zprávě, co se týká té té, té velké poptávky po kompletním přepsání pravidel, jako přímě řečeno, já si myslím, že to je asi něco, kde eh, nenajdeme žádnou většinu, ale eh, jsem rád, že jsem si vyslechl všechny stínové zpravodaje, kromě Filipa, který tady, jak řekl, mne v této věci ještě kontaktuje. Děkujeme vám. Harmonogram je Termín pro pozměňovací návrh 24.10. Projednání pozměňovacích návrhů 19.11. Hlasování na ekonu 26.11. Plénum leden 2019, ale to ještě potvrdíme. Jdeme na další bod na pořadu jednání, což je použití článku 107 a 108 sml SFEU na určité kategorie horizontální státní podpory. Projednání návrhu zprávy. Zpravodaj je Sander Luns, má slovo. já to rád uvedu, ale pokud vím, tak kolegové chtějí hlasovat. Nevím, jestli to nemůžeme prohodit. No, my máme hlasování až s výborem pro rozpočet. Aha, no, to, budeme, to budeme muset eh, stejně počkat, takže prosím, řekněte to velice rychle, protože musíme odhlasovat jenom jednu zprávu, ne dvě, takže to bude rychlejší. Takže Všichni víme, že Unie je založena na otevřeném trhu a politika hospodářské soutěže je klíčová. Neustále se jí zabýváme, podporujeme eh, Evropskou komisi, aby bojovala proti jakýmkoliv distorzím této hospodářské soutěže. Není vždy jasné, jaké ty distorze hospodářské soutěže jsou, jaká jsou pravidla, jak se mají aplikovat na straně členských států a tak dále a tak podobně. A proto Jeden z mechanismů, který máme, byla ta, moderniza- ta iniciativa modernizaci státní pomoci. To spustila komise v roce 2012. Cíl byl eh, zaměřit vynucování jaksi pravidel na případy s největším dopadem na vnitřní trh. Chce to dobrou spolupráci s členskými státy, decentralizaci odpovědnosti, další implementaci eh, opatření státní podpory, protože decentralizace přispívá k účinnosti kontroly státní pomoci. Dnes vidíme, že národní regionální orgány velice často si neváží faktu, že evropské peníze se automaticky nevylučují z pravidel státní podpory, eh, ani eh, automaticky se nehodnotí jako státní podpora. A to je zmatení, které převážně vzniká z toho, že evropské peníze spadají pouze do článku 107 pouze tehdy, když je veřejný orgán schopen je ohlídat. A pak je tam celá ta otázka té zprávy, jak to zmatení můžeme vyřešit, jak můžeme vylepšit interakci mezi finančními programy EU a mezi státní pomocí. E, komise navrhuje, abychom pozměnili pravidla o státní podpoře e, a příslušné nařízení, takže o to tady jde. Až přijmeme tento návrh, tak e, poté může komise navrhnout tu diskusi samotnou ohledně rozšíření GVR aby eh, se tam zahrnuly další kategorie eh, podpůrných projektů, které jsou částečně financované z evropských peněz a tak dále, tak podobně. Takže je to spíše techničtější otázka. Já osobně podporuji ten přístup, který zaujímá komise. Je to také důvod, proč bych navrhoval, protože tady jde pouze o předchůdce eh, té diskuse o změně, která přijde potom. Navrhl bych zjednodušený postup v této věci. Pokud samozřejmě kolegové chtějí absolvovat ten další proces s pozměňovacími návrhy a tak dále, tak to také můžeme udělat. Ale vzhledem k tomu, kolik máme práce v ekonu, možná toto bychom mohli zvládnout zjednodušeně. Děkuji. Dobře, takže navrhujete zjednodušený postup. Teď si vyslechneme pozici jiných frakcí. Jako první EPP, Markus. Já hovořím jménem Sirpy Pětikainen, budu velice stručný, dala mi dlouhý projev a já to zkrátím. Podporujeme postup pana zpravodaje jako EPP ohledně obsahu i ohledně toho zjednodušeného postupu. Děkuji. Děkuji také za stručnost. SAD To jsem já, Pervanč, ano. Eh, jménem socialistické frakce hovořím jménem kolegy Morgana, který nás musel odejít tedy. Není to, ne, nedal mi nic dlouhého k přečtení, ale vzkaz je jasný, návrh komise je dobrý návrh a návrh našeho zpravodaje, abychom šli do zjednodušeného řízení, pokud jde o propojení mezi evropskými programy, budoucími tedy, a režimem pomocí, státních pomocí je dobrý, čili na tento návrh podporujeme. Děkuji, vynikající. Nyní zde máme za skupinu ALDE. Uh, Ferber, so very briefly. A tedy budu nahrazuji Marka Ferbera. My oceňujeme práci zpravodaje Lunce. Souhlasíme s tím zjednodušeným řízením, takže podporujeme jeho přístup. Děkuji. Děkuji za zelené. Nemáte připomínky, GUE? My také podporujeme zrychlené řízení. Dobře, děkuji. Dobrá, takže můžeme uzavřít to tak, že zpravodaj bude předloží teda tedy zprávu parlamentu, tedy na plenárku podle pravidla 50.1. Teď se dostáváme k dalšímu bodu, poslednímu. A ne, to už je vlastně hlasování, o tom už jsme diskutovali. To je tedy moje verze, takže teď musím se bohužel zeptat, protože světlo mi svítí do očí, takže nevidím na vás. Mohu tedy požádat, aby se stahly eh, žaluzie tedy, alespoň tedy do toho místa, kudy svítí slunce. Takže zahajuji hlas, testovací hlasování. Dobře, končím zkušební hlasování. A teď můžeme přejít Dobře, takže budeme hlasovat o návrhu nařízení Jaragui Atondo 67 pro Chcete se vyjádřit? Ano, já bych něco chtěla říct. Lituji způsobu, jakého jsme, jakým jsme pracovali. Diskuse o kompromisu jsme vedli včera večer. Poslední já dokážu pochopit malé změny, ale velké kompromisy eh, E a G, ty byly změněny mělo se o nich diskutovat na schůzi stínových zpravodajů, místo aby to byla vlastně roz, rozhodnutí mezi EPP a SAD, aniž by se informovali ostatní. Takže odsuzují způsob, jakým se řešila tato věc. Proběhlo to tedy, to jednání ve skupině zpravodajů nebylo úspěšné. Ještě něco chcete říct? Ano. Já mohu říci, že jsme tom jednali na schůzi stínových zpravodajů před týdnem a některé frakce odpověděli na ten kompromis až včera odpoledne, takže vlastně by se byla musela uspořádat další schůze stínových zpravodajů některé frakce měly tedy interní schůze mezi tím, aby se tedy, aby tedy rozhodli o těch eh, kompromisech, takže naši to prostě byla jediný, jediný způsob, jakým jsme mohli pracovat, abychom došli k nějakému závěru. Ale většina těch návrhů, ta byla zapracována do konečného textu. Děkuji, tak teď přejdeme k hlasování. Takže pozměňovací návrh 67 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 68 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 69 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 70 pro, proti, z... Sko- ověříme elektronicky. Zahaju, zahajuji hlasování. Končím je zamítnut. 71 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 72 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 73 a 74 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis A pro, proti, zdrželi se přijat. 16 pro, 16 pro, proti, z... ověříme 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je zamítnuta. 17 pro, proti, zdrželi se, je zamítnut. Pozměňovací návrh 83, odpovídající část 2 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 83 4 pro, proti, zdrželi se zamítnut 76, 77, 78 pro, proti, zdrželi se. 76, 77 pro, proti, zdrželi se přijaty. 78 pro. A ten odpadá, takže 80. 81, 82 pro, proti, zdrželi se přijaty. 84 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 85 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 19 a 88 jsou staženy, takže 87 a 89 en Pro, proti, zdrželi se zamítnut. D- ty dva. 90 a 92 unblock pro, proti, zdrželi se, zamítnuty. Kompromis AA pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 93 pro, proti, ověříme 93. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnut. 95 a 96 pro, proti, zdrželi se zamítnuty. Kompromis B pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 98 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis C pro, kompromis C pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis D pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 27 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 4, a tedy pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis ne, pozměňovací návrh 28. Pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis E. Pro, proti, zdrželi se přijat. 7. Pro, proti, zdrželi se zamítnut. 30. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 32 pro, proti, ověříme 32 a zahajuji hlasování. Končím. Zamítnu. 19 proti 20 hlasům. 33 pro, proti, zkontrolujeme 33. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A máme rovný počet hlasů. 20 ku 20 je zamítnut. 34 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis F pro, proti, zdrželi se přijat. 36 pro. Co se děje? pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis G, pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 42 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 43 pro, proti, zdrželi se zamítnut Kompromis H pro, proti, zdrželi se přijat. 48 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 49 pro, proti, ověříme 49. Zahajuji hlasování. čtyři. Končím hlasování. Zase máme rovný počet hlasů, 21 k 1 k 1 20. Zamítnut. Pozměňovací návrh 50. Pro. Proti. 49, o tom jsme právě hlasovali, takže teď 50 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 51 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 52 pro, proti, Ověříme 2,50. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnut. 53 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis I pro, proti, zdrželi se, přijat. 61 pro, proti zdrželi se zamítno 63 pro, proti zdrželi se zamítno 62 pro, proti zdrželi se zamítnout. Kompromis ne. 64 pro, proti zdrželi se zamítnout. 11 pro, proti zdrželi se zamítnout. 12 pro, proti zdrželi se, zamítnut 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. A teď budeme hlasovat o takto pozměněném návrhu komise. Zahajuji hlasování, jmenovitě, jmenovité hlasování. Končím hlasování. 32 proti, 9 32 pro, 9 proti, 3 se zdrželi, přijet text je přijat a blahopřeji zpravodaj. A nyní, pokud jsou e, přítomní kolegové z výboru pro rozpočet, vítám Žana Artví. Můžeme, musíme přerušit schůzi, nebo půjdeme přímo